pořadu jednání je informace o rozhodnutí koordinátoru jmenovat paní Sylvie Gular zpravodajkou ke zprávě věnované eh, hodnocení hospodářského řízení a zprávy, ehm, což je součástí tzv. TUPEKu. A my bychom se stali rádi nejenom tím, kdo Eh, se stává eh, kdo určuje linii v této oblasti. Bojujeme za článek 54, eh, kde máme přidružený výbor, kde můžeme předkládat stanovisko, ale spíše neformálně, jako kdyby šlo o pravidlo 54. Zcela jistě bude paní Goulart pozvána na zasedání stínových zpravodajů. Já bych také požádala kolegy z ALDE, eh, aby ověřili, zda tento model funguje. A k pozměňovacím návrhům. My jsme se dohodli na tom, že naše pozměňovací návrhy, které souvisejí s kompetencí výboru pro ústavní záležitosti, budou eh, posuzovány jako by podle pravidla 54. Uvidíme, zda výbor pro hospodářské záležitosti dodrží své slovo, ale v každém případě naším jménem je zpravodajkou Silvi Gular. A nyní bych ráda přešla k bodu 5. V pořadu jednání, tedy eh, schválení zápisu ze schůze 7. července. O, o, ty byly přístupněny a pokud nikdo nevznese námitku, bude tento zápis považován za schválený. Chtěla bych také připomenout, že ten, tato schůze se přenáší přes web a to je zhruba všechno k bodu 5 na pořadu jednání. Čekáme na úřadujícího předsedu ministra Sandra Koziho. čekají v protokolární místnosti, budeme muset dát nějaké dvě minutky, než se dostaví. Italské předsednictví se rozhodlo uspořádat zasedání skupiny na vysoké úrovni zástupců členských států formou přátel předsednictví během italského předsednictví věnované provádění Lisabonské smlouvy ve vztahu k některým specifickým otázkám a toto rozhodnutí bylo také projednáno během srpnového zasedání, kde nás zastupovala paní Barbara Spinelli. A ta nám také eh, nabídla vlastní pohled a nyní si vyslechneme slova pana ministra Goziho, poučíme se od něj a také si vyslechneme jeho pohled na kompetenci výboru pro ústavní záležitosti. Těšíme se na informace od něj, co se týče výsledků práce skupiny. As Minister Gozzi has to leave at four. Vzhledem k tomu, že pan ministr Kozy musí ve tři čtvrtě na pět odejít, pokud se nemýlím, ano, ti z vás, kteří byste se chtěli účastnit diskuse, prosím, neváhejte, rozhodněte se, kdo chce hovořit, abychom vám mohli přidělit řečnickou dobu. Richard Corbett se již přihlásil. Pane ministře, máte slovo. Děkuji vám, děkuji vám, paní předsedkyně, velice vám děkuji za možnost, kterou dostalo předsednictví zde vystoupit. A sice vystoupit zde k tématu, o němž jsme opravdu intenzivně diskutovali na řádném zasedání na začátku předsednictví, kdy stávající předsednictví diskutovalo o eh, fungování institucí, o jejich funkcích byla zahájena tato diskuse, z níž zešla operativní spolupráce a chci vás o ní informovat. Dovolte mě nejprve informovat o tom, co zadala 27. Rada pro všeobecné záležitosti. A sice, aby tato činnost byla zahájena, Eh, byl zde zastoupen i váš výbor, kterou eh, zastupovala paní Spinelli, kterou tímto také zde srdečně zdravím. A potom bych také pohovořil o započatých pracích na začátku předsednictví a o tom, co jsem přednesl na Radě pro všeobecné záležitosti. První věc se týká rozpravy, kterou jsme vedli na Radě pro všeobecné záležitosti. Zde máme několik aspektů. A sice jsou zde určité přístupy, kdy jednotlivé delegace se tázaly, jaké nasměrování jsme zvolili. V prosinci předsednictví předsednictví předloží Radě pro všeobecné záležitosti zprávu o provedené práci. První, o co šlo, bylo mm, se zasoustředit v rámci debaty a zaměřit se na stávající platné smlouvy. To, co bylo pro delegace velice důležité, je ta, to, aby se neotevírala diskuse o reformě smluv. Dále bylo dohodnuto rozčlenit činnost do čtyř tematických okruhů, stejně jako jim pak věnovat čtyři operativní zasedání, ta už se odehrála. A sice jedno to zasedání, jedno to téma bylo zahájení diskuse, a sice zahájení diskuse o činnosti činnosti v oblasti legislativní činnosti a jak e, zde zapracovat ty základní zásady Evropské unie a jak tyto zásady činnost ovlivnily. Zvláště zde jde o zásadu e, subsidiarity a přiměřenosti. E, na, v rámci druhého zasedání se věnujeme otázkám institucionálních mechanismů otázce vztahu mezi jednotlivými institucemi. A třetí oblast, v té jde o téma governance, řízení v rámci EU a nedávného eh, vývoje, zvláště v oblasti hospodářství. A čtvrtý bod, čtvrtá oblast, zde jde o otázku, kdy v rámci jednotlivých politik došlo k uplatňování nástrojů Lisabonské smlouvy a jak definujeme potenciál Lisabonu, jak byl tento potenciál dosud využíván a jak jej lze ještě lépe využívat a aplikovat. Je to, byla to diskuse na úrovni ministerské a vzešlo z ní několik důležitých aspektů, které bych rád představil. Za prvé jde o hodnocení a proto zde také velice děkuji za možnost společně zasedat. Jde o interinstitucionální smlouvu eh, z roku 2013 a lepší legislativní činnost, aktualizaci společného prohlášení o spolurozhodování z roku 2007, potom zde máme hodnocení možnosti případného projednání nebo nové diskuse k rámcové dohodě z roku 2010 Momentálně se to týká Evropské komise a jednotlivých delegací, kteří se domnívají, že by bylo dobré vyhodnotit a zvážit zapojení rady. A dále zde je otázka přeskoumání funkce trialogů. Některé delegace obecně zmiňovaly otázku transparentnosti eh, této fáze legislativního eh, postupu. Dále je to otázka utváření programů v legislativní oblasti, a to jak roční, tak víceleté programy, protože zde je určitý prostor při vytváření programů a i zde jsou možnosti zvážit určité zlepšování, zvláště když eh, je zahajován nový legislativní a politický cyklus. Potom je to otázka role jednotlivých vnitrostátních parlamentů, jejich přehodnocení a také otázka role Rady pro všeobecné záležitosti, co by eh, rady, eh, připravující zasedání Evropské rady. A i možnost klást na, na srdce evropskému předsedovi rady. Téma zasedání týkající se Lisabonské smlouvy a i význam naší rady provádět určitý follow-up rozhodnutí Evropské rady. To jsou tedy ta nejdůležitější témata, která byla diskutována e, s jednotlivými delegacemi. Rada pro všeobecné záležitosti, jak už jsem řekl, se usnesla. E, šlo spíše o to přesvědčovat zde v Bruselu než v členských státech, protože vlastně v těch členských státech, v hlavních městech jsme naráželi na mnohem menší odpor než zde v Bruselu. A měli bychom proto tady zvážit otázku institucí. Zdá se, že v hlavních městech to není žádné tabuizované téma, ale docela problematické je to v různých oblastech Bruselu, ale to byla jenom taková poznámka na okraj. Dostávám se k závěru. Možná by bylo dobré zde v tomto výboru toto téma prodiskutovat buď dnes nebo někdy v budoucnu. Dovolte mi také ještě zmínit to, že jsme trvali na tom, aby vznikla skupina přátel předsednictví, ta také existuje na základě naší dosávadní činnosti. A skupina přátel předsednictví se e, týká těch, e, stálých výborů, stálých zastoupení Všeobecné rady. Už se jednou skupina přátel předsednictví sešla a diskutovalo se zejména o těch základních, významných, aplikovaných principech v oblasti legislativní činnosti, to znamená otázka subsidiarity a zásada přiměřenosti. V souvislosti s tímto hlediskem se vlastně všechny delegace vyjádřily tak, že je to téma, které by v případě určité změny mělo vést ke zlepšení situace, ale nemělo by se neustále otevírat. Diskutovalo se tedy nejprve o otázce principu subsidiarity a některé delegace si dokonce myslí, že by bylo vhodné zvážit, jak by bylo možné interně v legislativní oblasti zaručovat dodržování subsidiarity. A bylo by dobré, aby se na Radě pro všeobecné záležitosti například každý rok eh, plánovala nějaká rozprava na téma, jak zde práce s principem subsidiarity vypadala v uplynulém roce a jakého bylo dosaženo pokroku. Potom otázka týkající se analýz dopadu, to je vlastně činnost, kterou provádí komise. Eh, je to analýza právních dopadů. Některé delegace to zmiňovaly, že by bylo dobré neanalyzovat na začátku legislativního období jenom analýzu právních dopadů v rámci a komisařů, ale provést to také v případě, když nastanou určité změny v Evropském parlamentu nebo na radě ministrů, které mohou mít určitý dopad. Takže to byl takový zajímavý podnět, který eh, vzešel a ten jsem vám nechtěl tajit. Další téma eh, byla role vnitrostátních parlamentů. Jednotlivé delegace se domnívají, že stávající rámec je právně institucionální rámec, který je uspokojivý a umožňuje provádět náležitou činnost. Eh, jistě některé věci by bylo možné možná utvářet političtěji, zapojit lépe vnitrostátní parlamenty, tak jak je k tomu nabádáno ve stávajících protokolech. A znamená to, že by se měly podniknout takové konkrétnější, praktičtější kroky, například lépe zohledňovat harmonogramy jednotlivých parlamentů, harmonogramy jejich zasedání a to pravidlo osmi týdnů se aplikuje automaticky a přitom se neví, že některé parlamenty už se například scházejí a jiné ještě ne. Takže zde je určité přání přece jenom, aby eh, komise se jasně prezentovala ve vnitrostátních parlamentech. A další téma, které bylo diskutováno, byly cíle smlouvy. Byla zde rozpráva o možnostech, nutnosti a přiměřenosti v eh, oblasti priorit jednotlivých cílů, protože jsou určité cíle, které jsou sledovány soustavněji než jiné. Například jsou určité eh, smluvní cíle, které nejsou tak úplně stejným způsobem sledovány. Eh, souvisí to také s otázkou analýzy dopadů. Některé delegace se domnívají, že v této politické fázi je třeba zohledněn zvláště článek 8 a 9 smlouvy o fungování Evropské unie, zvláště dopady legislativ, evropské legislativy na sociální začlenění a zohledňovat ty hlavní cíle těchto dvou článků. O tom jistě poslanci vědí. Bylo by dobré a vhodné v rámci této politické fáze to také zvážit. A než svůj projev ukončím, paní předsedkyně, dovolte mi ještě pohovořit eh, o tématu solidarity. To bylo téma, které bylo neustále zmiňováno, princip solidarity, který je v smlouvách v oblasti územní soudržnosti, azylu, migrace, hospodářských aspektů. Je to prostě princip, který je podle názoru předsednictví principem, který by se měl opravdu dostat do politického centra činnosti Evropské unie. Diskutovalo se o solidaritě v některých oblastech, například v oblastech energetiky, změn klimatu, migrace, azylu, ale i některých aspektech externí politiky a společné bezpečnostní politiky. Potom jiné delegace jsou toho názoru, že princip solidarity by neměl být aplikován horizontálně, ale posuzován případ od případu. To jsou tedy dva rozdílné přístupy k jednomu tématu a předsednictví chtělo prezentovat eh, tyto záležitosti a jak už jsem říkal, eh, eh, Rada pro všeobecné záležitosti. Potom 10.10. 10. se sejde skupina přátel předsednictví, tam se bude také detailně diskutovat, takže pokud si to budete přát, tak vás také o tomto zasedání budu rád informovat a taktéž o interinstitucionálních vztazích. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Pane ministře, teď bych ráda zahájila diskusi. Richard Corbett je první, kdo se již přihlásil. Děkuji, omlouvám se, že jsem se tak, si tak vnutil, že jsem jeden z těch, kdo první musí odejít. To znamená, že budu poněkud nezdvořilý a pak se budu muset omluvit, již teď se za to omlouvám. Takže Skupina přátel předsednictví je interní skupina v rámci rady, ale jak víte, když předsedáte, tak předsedové, předsednící země nemá lepších přátel, než jsou poslanci. Samozřejmě, my jsme lidi, na něž byste se vždycky měli spoléhat, proto jsme tu. Doufám, že to eh, není nic proti tomu, abychom vám řekli, co my si myslíme o těch záležitostech, kterým se budete věnovat. Jsem dále potěšen, že Rada nyní dospěla k závěru, že by také měla se připojit k těm rámcovým smlouvám, které byly před lety podepsány mezi parlamentem a komisí. to se zdá, že se věci vyvíjí tím směrem. Řekl bych, radši pozdě než nikdy a možná rada přece jenom rozpoznala, že parlament a komise měli pravdu, když se rozhodli upravit své interinstitucionální vztahy. A kdybyste chtěli podepsat ten text nebo ho dokonce vylepšit, ale ne potopit, tak to by určitě byla velice chválihodná věc. K bodům, které, s kterým se hodláte věnovat, tak eh, bych k některým chtěl poznamenat. Za prvé, co se týká subsidiarity a přiměřenosti. To se dá schnout jako reakce na určité obavy, že Unie je příliš centralizovaná, příliš regulovaná. Když naslouchám obavám národních vlád, tak někdy někteří ministři, především v některých zemích, poskytují dojem, že z Bruselu příští jenom regulace a eh, oni v podstatě jenom reagují na to, co z Bruselu přijde, ale oni přitom zcela ignorují to, že žádná uh, evropská legislativa není přijata, aniž by byla schválena nejenom parlamentem, ale i radou. A kdo je členem rady? No přesně ty národní vlády, jejichž ministři, jejichž ministři často si takto stěžují. To znamená, národní vlády odpovídají národním parlamentům a potřebujete mít velkou většinu. Je potřeba mít 74 hlasů podle současného systému hlasování, aby se v rámci kvalifikované většiny přijalo jakékoliv opatření. To znamená, nic se nepřijímá na evropské úrovni bez velké většiny. A to samozřejmě vyžaduje, aby panovala schoda o obsahu té legislativy. Tak samozřejmě Vlastně je možné, že tito ministři, když se dostanou do Bruselu, tak se nechají strhnout a někdy podepíší věci, kterých pak litují, ale no, dobrá, nejsem přesvědčen od té doby, co byl zaveden systém žlutých a oranžových karet, to už je teď pět let Nedošlo k jedinému případu, kdyby byla Národním parlamentem vystavená oranžová karta. A byly dva případy, pouze dva případy, kdy byla aktivována žlutá karta. V jednom z těch případů komise okamžitě stahla ten návrh a v druhém případě došlo k intenzivní kooperaci, tak aby to vyhovovalo. To znamená dva případy za pět let to opravdu nenaznačuje, že by tato unie byla eh, naprosto přeregulovaná a přecentralizovaná. Samozřejmě, že je tady prostor, jak zlepšit postavení národních parlamentů, ale myslím, že by to mělo být v obsahové části a nikoli v souvislosti se subsidiaritou. Máme tady tu lhůtu osmi týdnů, než Rada zaujme stanovisko k legislativním návrhům, než my to zkoumáme na evropské úrovni, tak ta lhůta by měla být využita nejenom k tomu, aby oni posoudili, zda byla eh, zda byla respektována jejich subsidiarita z pravidla je, měli by se věnovat i té materii, tomu tématu. Nejde o to, aby se o tom dověděli až ex post. Některé národní uh, Parlamenty to dělají. Myslím, že na špičce jsou parlamenty pobaltských zemí, ale jiné by mohly dělat víc. Je důležité, aby došlo ke zlepšením na národní úrovni. A poslední věc, pokud ještě dovolíte. Když se dívám na cíle podle preambule, v mé zemi se říká, že bychom měli znovu přeskoumat eh, preambuly o stále uší unii, takže ever closer to vlastně předjímá, že jednoho krásného dne to bude uší, uší, ještě uší, až to bude jenom jedno. Ale to je nesmysl. Pokud si přečtete celou tu preambuli, tak to říká stále uší unie lidí, nikoli v států v Evropě. Uh, v souladu s principem subsidiarity tak, aby rozhodnutí byla přijímána co nejblíže občanům. To si myslím, že pokud si to přečtete celé, tak je to velice vyvážené. Bohužel někteří ministři mé země to nečtou celé a navrhují, aby byla, byly revidovány smlouvy tak, aby se eliminoval tento odkaz v preambuli. To je v podstatě deklaratorní preambule, ale přesto oni si to přejí změnit. Doufám, že v tomhle budete odolní, budete vzdělávat lidi, kteří přijdou na vaše zasedání a že nás nepošlete někam úplně pryč. Děkuji. Děkuji, Rikarde. Nejenom vaši ministři, není to útěcha, nejenom vaši ministři to říkají. Teď George Chaplin, Chaplin. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám vás, pane ministře, jsem rád, že vás zase vidím v našich řadách. Také vám děkuji za eh, vaše velmi osvětlující podání. Mám v podstatě dvě otázky, na které bych se chtěl zeptat. Něco souvisí s tím, co řekl kolega Corbett. Myslím, že můžeme souhlasit s ním, že jednoduchá otázka je, do jaké míry instituce Evropské unie uh, korespondují se sociální, politickou a ekonomickou realitou. Myslím, že je to velice obtížné, protože já často vidím, jak diverguje ekonomická a politická realita od sebe navzájem. Umím si představit, že přátelé předsednictví se i tomuhle věnují. Také jsme už vedli diskuse, a to bylo velice užitečné, o roli národních parlamentů. V pátek jsem náhodou byl na konferenci v Budapešti týkající se eh, parlamentu podunajských zemí a bylo to opravdu velice zajímavé. Měl jsem pocit, že jsem přiletěl snad z Marzu. Tam měli opravdu pramalé povědomí o tom, o čem hovořili. Feedback, který jsem tam dostal, byla v podstatě ignorance, Částečně to byla i určitá míra nepřátelskosti a pak jsem si řekl, v podstatě do jaké míry děláme to, co navrhoval Richard. Eh, udělat slyšení se svými ministry, než jedou do Bruselu. Myslím, že to by byla skutečně naprostá inovace v jejich myslích. Myslím, že je třeba skutečně zdůrazňovat to, že by měli být přístupní komisaři na národní parlamentní úrovni. A tady si myslím, že do určité míry tahle komise snad tomu bude otevřenější, než byly ty předchozí, tak aby se věnovali přímo té národní úrovni. To určitě je dobrá věc. Politicky řečeno, když uh, se s někým eh, komunikuje, kontaktuje, tak v podstatě můžete dojít k výsledku, který bude pro občany výhodnější. Když se podíváme na rámec, eh, v němž se odehrává ta spolupráce s národními parlamenty, tak si myslím, že politicky jsou tam určité mezery, proluky v bilaterálních vztazích. Někdy je to multilaterálnější, ale uh, Myslím, že my skutečně můžeme dělat na unijní úrovni věci tak, abychom brali na vědomí jejich obavy. Třetí věc, kterou byste nezmínil, a pokud zmínil, tak já jsem to přeslechl, je iniciativa evropských občanů. Do určité míry by to měla být záležitost přátel předsednictví. Tento výbor v minulosti vedl dlouhé diskuze s s minulým parlamentem a musím říct, že to dobře fungovalo. Mohli bychom se dohodovat, proč, ale myslím, že to bylo i proto, že tady je potenciál mobilizovat velký počet občanů k tomu, aby participovali na politice Evropské unie. Třetí věc se týká přiměřenosti. Myslím, že to a zodpovědnosti, myslím, že to skutečně je věc, která stojí za vylepšení a je tam co vylepšovat. A poslední věc se týká subsidiarity. Jenom ta myšlenka, pokud máte větší míru subsidiarity, budete mít větší míru diverzity a to je určitě jistá míra inkoherence. Kolik inkoherence jsme schopni akceptovat? Myslím, že je to problém, který Evropskou unii straší už léta. Děkuji. Jolainen, if you are... Děkuji, Georgi. Jolainen. Děkuji vám, pane mistře. Srdečně vás zde vítám. Ano, téma better regulation. To je taková mantra nového legislativního období, nové legislatury. A těší mě, že jste sám řekl, že nejde o to mít méně Evropy, ale jde o to prostě e, mít lepší pravidla. Richard Covert říkal, že na radě je třeba mít 74% pro většinu, no ano a no v parlamentu potřebujete celou řadu politických skupin, abyste měli většinu, zvláště tehdy, když potřebujete většinu absolutní. Já jsem býval výborem Eh, předsedou výboru pro životní prostředí, měli jsme tam hodně legislativy a vidíme, jak se tam různé věci přidávají. Takže nejde o ten cíl té legislativy, ale potom ty detaily, které se neustále přidávají a přidávají. A já sám nemám úplně představu, jak to celé opravdu Hm, tak nějak zúžit, oprostit od toho, aby to nebylo příliš detailistické a obalené obrovským množstvím zpráv a tak, ale ne, aby bylo méně ochrany životního prostředí, méně ochrany spotřebitelů, ale aby prostě ta legislativa eh, byla taková jasná, přímočará, nebyla přetížená detaily. Vy říkáte, že ten právní rámec u vnitrostátních parlamentů je správný, že ve smlouvách je jasně řečeno, co eh, vnitrostátní parlamenty dělají a můžou dělat a co ne. Eh, nemohou podávat červenou kartu, ale můžou podávat eh, oranžovou nebo žlutou. První a 12. bude zasedání Kozaku v Římě a tam se bude také projednávat téma supranacionální demokracie, nadnárodní demokracie. Já vím, že někteří opravdu usilují o to, aby získali také tu červenou kartu, nejenom tu žlutou, ale já myslím, že víme, jak, že ten rámec, správný rámec je jasný, nejde o to měnit protokolární záležitosti, ale zlepšovat praxi a možná, že v některých zemích zde je potenciál pro zlepšování. Třetí poznámka. Vy jste zmiňoval, že by se měly doladit potenciály eh, Lisabonské smlouvy, že tam máme některé nástroje, které nepoužíváme, například ta doložka typu paserel nebo eh, posílená spolupráce, tak zde by mě zajímalo, zda vy nebo rada nám eh, předložíte nějaký dokument k lepšímu využívání nástrojů Lisabonské smlouvy. Děkuji. Děkuji, dám slovo ještě jednomu řečníkovi. Lorenzo. A pak mám čtyři řečníky. Pokud se ještě někdo chce přihlásit, prosím, přihlašte se nyní. Výborně, já bych také rád chtěl přivítat pana ministra ehm, a rád bych zde zdůraznil, že nejsem tak šťasten, jako je kolega Richard Corbett eh, při představě, že se rada nyní chce připojit do rámcové dohody. Já jsem byl posledním zpravodajem v tomto výboru k rámcové dohodě. A v té době jsme trvali na tom, abych tam eh, byla účastná rada a trvali jsme na tom velmi důsledně, ale rada to přesto odmítla. Dokonce hrozila tím, eh, že by mohla se dokonce s komisí soudit nebo s parlamentem, protože toto takovou dohodu vnímá jako nelegální. Musím říci, že bychom měli být otevření účasti rady, ale jenom v záležitostech, které se týkají vztahů mezi komisí a parlamentem, ale to, co se týká čistě komise a parlamentu, by mělo zůstat v rozhodovací pravomosti zmíněných dvou institucí. Moje zkušenosti byly velmi eh, intenzivní. Rada měla velké obavy z celého procesu, ale myslím si, že rada se chce do procesu připojit jenom tehdy, že pokud nedokážete nad někým zvítězit, musíte se k němu přidat. Proto se snažili změnit některé zásadní úspěchy, které jsme, kterých jsme dosáhli v té parlamentarizaci evropské politiky. A měli bychom to mít na paměti. Je to tedy dobrá zpráva, ale měli bychom postupovat opatrně a obezřetně. Co je plánem a programem Rady? O co Rada usiluje? vytvořit lepší meziinstitucionální vztahy? Ano, samozřejmě, to je vítáno. Pokud by se chtěla snažit zmenšit vliv parlamentu, tak já sám bych řekl, že to nevnímám jako pozitivní. Také musím říci, že nesouhlasím s hodnocením Richarda Corbeta, vztahu k oranžovým kartám a žlutým kartám. Z mých zkušeností vyplývá, a já musím říci, že jsem se sám úzce podílel na diskusích s národními parlamentami za posledních eh, pět let. A došel jsem k závěru, že tyto mechanismy nejsou dostatečně flexibilní. Národní parlamenty a vlády, které radu zastupují, mají zcela jistě nějaký důvod mít účinnou žlutou kartu a oranžovou kartu. A já bych veškeré úsilí věnoval právě těmto dvěma nástrojům, ještě než vytvoříme červenou kartu. A pravidla, která máme, nejsou podle mého názoru dostatečně flexibilní aby tyto nástroje byly skutečnými nástroji. A to je také důvod, proč jsme neměli žádnou oranžovou kartu a jenom dvě žluté. Protože za čtyři nebo osm týdnů je velmi obtížné propojit 40 komor 28 zemí. Je to tedy prakticky nemožné. Měli bychom tedy na těchto nástrojích pracovat abychom jim dali skutečnou účinnost. A na závěr bych rád podotkl, že ještě než budeme chtít zasáhnout do rámcové dohody mezi komisí a parlamentem, by hlavním úkolem eh, mělo být eh, dosáhnout mezinstitucionální dohody o kvalitnějším zákonodárství, protože to je předmět dohody mezi třemi institucemi a právě to je prostor, kde můžeme dosáhnout zlepšení. A je přirozené, že by to znamenalo, že některá ustanovení rámcové dohody bude nutné vypustit a přesunout právě do dohody o lepším zákonodárství. To se asi také pravděpodobně stane, ale přesně tento přístup bych já upřednostnil jako poslanec, který se snaží posílit postavení parlamentu a zástupců občanů v evropském politickém systému. Tolik moje obavy. Mimochodem, možná to není úplně nejlepší nápad, ale já jsem požádal také o vystoupení komisaře v národních parlamentech. Komise by měla reagovat a měla by také se zodpovídat Evropskému parlamentu. A samozřejmě národní vlády se mají zodpovídat parlamentům jednotlivých států. Ve federálním uspořádání, které bylo inspirací pro Evropskou unii, nemáme zkušenost přítomnosti představitelů vlády v parlamentu daného státu. Není to tak běžné. A já bych se pak obával, že pak by se mohla přítomností komise v národních parlamentech snížit úloha parlamentu evropského. To je na naší diskusi mezi kolegy spíše než na diskusi s panem ministrem. Děkuji. Děkuji, vážení Kolegové, dáme slovo všem řečníkům, ale prosím dodržte časový termín. Tři minuty, nepřesahujte tento limit. E, Pani przewodnicząca, wysoka komisjo, e, já też... Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také zástupci předsednictví. Stejně jako můj předřečník budu hovořit také spíše realisticky než idealisticky. Nemohu souhlasit s názorem, že vše je v pořádku, pokud jde o uplatňování zásady subsidiarity. Patřím k těm, kteří se domnívají, že je důležité zlepšit způsob implementace předpisů ze strany národních parlamentů. Ale nemyslím si, že by to byli jenom euroskeptici, kteří by vnímali evropské právní předpisy jako zátěž. Slyšíme i předsedu Evropské komise hovořit v tomto smyslu. Myslím si, že by bylo rozumné a stálo by za to, abychom se zeptali, co je překážkou našemu zákonodárnému procesu. Toto bychom měli vnímat realisticky a pragmaticky, tak jak to vnímá tady pan ministr. Protože zde zastupuje radu ministrů, tedy patří také k aktérům zákonodárného procesu, jako takový nás dnes oslovil. A myslím si, že bychom měli zaměřit svou pozornost na praktičtější nástroje a opatření a ptát se, co celému procesu brání. Měli bychom také uvažovat o možnosti řešení, eh, které nezůstane na papíře, které se stane řešením v praxi. Nevím, zda se nám to podaří zlepšit v Evropském parlamentu, ale celé jistě si myslím, že zde můžeme vytvořit dobrou politickou kulturu. Pokud podstatná část parlamentu jednotlivých států říká, že pokud některý eh, legislativní akt je v rozporu se zásadou subsidiarity, musíme hledat cestu, jak na to reagovat, jak s tím naložit. A samozřejmě komise by to měla vnímat jako signál ke stažení takového návrhu zákona. A zcela jistě by měli být také otevřeni vůči národním parlamentům. A musíme také zvažovat iniciativy evropských občanů. Právě to tady zmínil pan Šeflin. Iniciativa evropských občanů by měla být realizována mnohem lépe. Praxe, která se tady zavedla, není příliš dobrá. Někdy totiž tyto iniciativy, které získaly spoustu podpisů občanů, neprošly komisí, byly komisí zamítnuty. A samozřejmě eh, je to velmi odrazující pro občany, protože celá myšlenka zůstává fikcí a nedá se realizovat. A myslím si, že bychom měli prosazovat takovou politickou kulturu, abychom mohli pracovat v dobré víře a také zaměřovat svou pozornost na spolupráci jednotlivých institucí. A jakmile, eh, pokud tedy taková politická kultura nevznikne, bude velmi obtížné zobrazovat instituce tak, aby byly pro občany atraktivní a nesmí nás překvapovat, že se občané odvracejí od evropských myšlenek. Jsou proti Evropě v jednotlivých státech Unie. Měli bychom se nechat vést pro evropským duchem. A zajímalo by mě, pane ministře, zda vy vnímáte některé problémy, které souvisí s vaším postojem k této problematice a jak bychom mohli zlepšit právní předpisy v této oblasti. Děkuji vám, pane ministře. Odkázal jste na sociální klauzule smluv a k tomu vám blahopřeji. Myslím si, že více Evropy by mělo znamenat také sociálnější Evropu. Protože pokud podkopeme evropský sociální model, tak zcela jistě eliminujeme jakoukoliv perspektivu uší, bližší unie. Jak vnímáte budoucnost hospodářské zprávy a vedení a implementaci těchto oblastí, zvláště jak budete bojovat proti nerovnostem, jak mezi členskými státy, tak v rámci jednotlivých společností v jednotlivých státech. A zvlášť bych ocenil vaši reakci na implementaci úsporných programů, protože ty šíří chudobu závažného stupně, zvláště na jihu Evropy, na okraji Evropské unie. Děkuji vám také za stručnost. Mercedes Bresson. Děkuji vám, paní předsedkyně. A také děkuji vám, pane Gozi, že jste nás přišel informovat o tom, že téma evropských institucí není v hlavních městech tabu. Možná, že to neplatí úplně všude, ale každopádně je to pozitivní zpráva. Ale mě by eh, docela zajímalo, kdybyste nám mohl přesně říci, co plánujete v souvislosti s institucemi a případné zvolání nového konventu k některým otázkám, které by bylo možné prodiskutovat v příštích letech. A potom také otázka vnitrostátních parlamentů a principu subsidiarity. Zde jsem toho názoru, že jeden z návrhů, který také zazněl, vypadá velice zajímavě. A sice, že by se zkrátka se přeptali eh, ministři, hm, byla položena taková otázka ministrům pro evropské záležitosti, aby dali nějaké předběžné informace parlamentu o těch nejvýznamnějších legislativních otázkách a legislativních plánech, aspoň těch zásadních, protože si dovedeme představit, že ta zasedání s delegacemi z pár vnitrostátních parlamentů, eh, to jsou zasedání, které náš parlament pravidelně pořádá, by také byly místem pro projednávání tohoto tématu, tedy legislativního programu. Že už by se předem možná eh, diskutovalo o těch významných plánech, že by u nich už proběhla taková prvotní výměna návrhu. A fungovalo by to i jako určité časné varování, protože už by se tedy vědělo, že se chystá určitý legislativní proces, člověk by si to sledoval a pak by se prostě vyslal určitý signál včasného varování, když to bude považováno za nezbytné. A předseda výboru Regi také hovořil o subsidiaritě a Evropský soudní dvůr také hovořil o subsidiaritě a já jsem vás svědkem toho, že je opravdu velice komplikované něčeho dosáhnout v této oblasti. Protože podstatě zde není nějaká výhradní příslušnost buď členských států nebo EU. Většinou je to velice komplikované a ve většině případů jde o tu přiměřenost a každý potom utváří svoji legislativu tak, aby to odpovídalo té příslušné úrovni. Máme zde nejrůznější úrovně řízení, a jde o to, že to není vždy jen otázka subsidiarity nebo nezohledňování subsidiarity, ale zohledňování nebo nezohledňování přiměřenosti, protože zřídka tomu bývá tak, že by byl příslušný, byla příslušná jenom EU nebo jenom členský stát nebo jenom regionální úroveň. Někdy evropská úroveň příliš intenzivně zasahuje do těch oblastí, které by příslušely spíše státům nebo regionům. A možná by bylo dobré ještě jednou popřemýšlet o tomto systému a o principu přiměřenosti, který principiálně vychází z principu subsidiarity, protože jinak by zde ani nebyla žádná možnost, jak v praxi realizovat subsidiaritu protože vlastně vždy jde o otázku přiměřenosti. Ale je to právě to zásada přiměřenosti, která občas bývá porušována. Alespoň tak to vím ze své osobní zkušenosti. Máme zde i tu makroekonomickou podmíněnost, kde dochází výrazně k porušování práv toho eh, eh, subnacionálního právního systému ale vlastně se to nechápalo jako porušení subsidiarity. Paní Andersen. Tak fru ordförande minister for en Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám, pane ministře, za velmi zajímavou prezentaci. Budu stručný a chtěl bych zdůraznit, že by se měla méně kontroly vyvíjet vůči subsidiaritě a žluté kartě. Chci navázat na vaše slova, eh, která se týkala dobrého fungování systému subsidiarity s tím, že pouze dvakrát za minulé roky byl překročen práh, který eh, vyvolal vydání žluté karty. Uvědomme si, eh, a uvědomme si, že komise tedy nikdy nechybuje, mohli bychom si klást otázku, zda to třeba nesouvisí s tím, že parlamenty jednotlivých států mají různou úroveň ambicí. Kolik energie, kolik práce chtějí věnovat právě aspektu subsidiarity. Mám také pocit, že právě toto se liší země od země. Také podle statistických údajů, které jsou věnovány pokusům o vydání žluté karty, můžeme říci, že je to zcela jasné, že situace mezi jednotlivými členskými státy se výrazně liší. Aby systém mohl fungovat, je nezbytné, aby postupy v souvislosti se žlutou kartou byly jednodušší. A je důležité také zapojit celý parlament do té diskuse. Zcela jistě můžeme zlepšit uh, Eh, koordinaci, jinak nám to neuspokojí. Děkuji. Děkuji. Barbara Spinelli. La presentazione che ha fatto due brevi domande. Děkuji vám, pane místopředsedo vlády. Já bych eh, rád vyjádřil dotaz k Národním parlamentům. Chci se zeptat, zda by nebylo lepší přejít z negativní úlohy, tedy zprava VETA, k problematice subsidiarity, k pozitivnějšímu přístupu, pokud jde o ústavní přeskum a víceleté plánování nebo roční plánování a ptám se právě vás. Protože jste hájil mezi parlamentní zasedání věnovaná budoucnosti Evropy. Možná k tomu máte nějaký podnět nebo názor. A za druhé, také uvádíte, že k eh, budoucnosti Evropy bylo přijetí této kampaně eh, lepší, tedy eh, lepší v jednotlivých městech Evropy než v samotném centru Evropy. Děkuji a poslední pan Plenkovič. Grazie, prezidente Hubner. Buongiorno, Sandro, sottosegretario, ancora, ancora un'altra volta. Děkuji vám, paní Hubner. Děkuji vám Pane Koci, řada kolegů zde zmínila už to, co jsem chtěl říci já. Proto jenom velice stručně za vysvětlení strategického programu. Děkuji o, eh, inform, za informace o neformálním ministerském zasedání v Miláně. A budoucnu první místo předseda komise, eh, to bude pravděpodobně pan Timmermans, který bude zastávat tuto funkci, ale na posledních několika málo zasedání Kozak jsme zaznamenali, že jsou nizozemští kolegové, kteří zdůrazňují, že právě jenom část Evropy v tomto smyslu dává smysl. To byl také výsledek referenda v roce 2005 a to je něco, na čem trvají naši nizozemští kolegové. Jak si vykládáte toto poselství? této širší diskusi legislativní úlohy institucí a zásady subsidiarity. Pane ministře, máte slovo. Presidente, risponderò anche a Richard Corbett, anche se con tutta l'amicizia per Richard non è mia abitudine rispondere a chi interviene e poi. Děkuji. Budu také odpovídat na otázku pana Kolberta, který už tu sice není, ale také na ní stručně zareaguje. Pan Kolbert hovořil o tom, hlavně, se věnoval nejrůznějším argumentům, které zaznívají. A já jsem vás vyslechl, vyslechl jsem vaše názory, vaše podněty k této činnosti. Potom otázka rámcové smlouvy, zmiňoval to pan Kolbert, ale e, také další kolegové. Já jsem na úvod řekl, že co by stávající předsedové rady je pro nás důležité, aby rada pozorně přeskoumala, zda umysle navrhne parlamentu přistoupit k této smlouvě a začíná nová fáze, proto je nezbytné diskutovat i o nových aspektech, protože je třeba určité věci zlepšovat a posilovat. Tak, jak to zde zmiňoval také pan kolega Arangel. A nyní zjišťujeme, zda všechny delegace podporují názor. E, předsednictví říká se, že aby se tančilo tango, potřebujete k tomu dva, ale v tomto případě potřebujete ty tanečníky tři. A Potom otázka zlepšování fungování institucí. Z mého pohledu si myslím, že by zde bylo opravdu smysluplné dobře spolupracovat ve třech a ne rozvíjet nějaké specifické bilaterální vztahy komise parlament a potom zase propracovávat specifický vztah k radě. Já myslím, že by bylo smysluplné zde opravdu pracovat ve trojici, protože jsou to tři instituce, které zde jsou pro občany a jsou to přece tři instituce, které se e, podílí na aplikaci legislativního procesu a to je také e, základ pro východiska stávajícího předsednictví. Domníváme se, že fungování institucí má být ve službách e, daných cílů všech tří institucí a také strategických priorit eh, nového legislativního období. Pro nás je důležité se teď podívat na to, jak to bude z hlediska institucí i z hlediska politické dynamiky fungovat. A i z hlediska různých eh, politických a právních struktur a také z organizačního hlediska. Jde také o to, se podívat na to, jak bude zorganizovaná komise pana předsedy Junkra. Myslím, že to jde dobrým směrem a pak jde o to, že ta nová komise se svojí novou strukturou bude ve službách nových cílů Evropské unie. To je ten přístup, ta cesta, po které musíme jít zcela obecně. A ze opět otázky pana Kolbeta, ale Vyjádřili se k tomu i další lidé, například pan Andersen, paní Bresson. A sice to byla otázka subsidiarity a otázka fungování subsidiarity. Dovolte mi k tomu prezentovat několik hledisek. Já jsem netvrdil, že to všechno funguje ideálně v souvislosti s principem subsidiarity. Já jsem říkal, že ve světle, ve světle zahájené činnosti v radě jsou delegace jednotlivých zemí toho názoru, že není třeba změnit smlouvy k tomu, aby se lépe tyto principy aplikovaly. Takže to je trochu něco jiného. Ale samozřejmě paní Bresson plně jsem rezonoval s vašimi slovy, když jste mluvila o tom, že je třeba na věci pohlížet kriticky a třeba je zlepšovat. Zvláště pak otázka, jak konkrétně jsou zapojeny člensk- sta- eh, parlamenty členských států a jak jsou zohledněny legislativní možnosti. Myslím si, že to bude také ještě více prohloubeno v naší činnosti a myslím si, že by bylo opravdu správné to udělat tak, jak o tom hovořila paní Bresson, sice, že musí dojít k vyhodnocení aplikace principu subsidiarity a proporcionality. Já jsem se o to vždy zasazoval. V našem parlamentu vždycky se říkalo, ne, hodnotí se jenom subsidiarita, ale v podstatě jde o to, pokud vnitrostátním parlamentům řekneme, aby přímo aplikovali jenom subsidiaritu, tak to nestačí. My musíme rozvinout širší hledisko, pohlížet na tu přiměřenost, proporcionalitu. To musí být základem diskuse parlamentu, vnitrostátních parlamentů Evropské komise. A výrazně záleží na tom, jak jednotlivé vnitrostátní parlamenty interpretují tyto principy a jak chtějí využívat těchto nových možností. Ono to příště vychází zevnitř, od nich, než od institucí, ale jistě je zde mnohé, co se zlepšovat ve vztahu mezi komisí a vnitrostátními parlamenty. Rozhodně je smysluplné, aby se konaly zasedání jednotlivých orgánů, aby spolu rokovali uvědomili si, že to je důležité téma, o kterém je třeba jednat. A je to téma, o kterém také hovoří kolegové z různých vnitrostátních parlamentů. Někteří z vás také hovořili o tom, že výrazně záleží také na vztazích eh, těm vnitrostátním parlamentům. Také o tom hovořil pan Korbet. Ano, my jsme o tom také diskutovali. Každý parlament, každý stát si řídí ty vztahy také své vlády k Evropě, například v Itálii, mojí zemi. Tam byl schválen zákon, který řeší mnoho ze vztahů vnitrostátního parlamentu k evropským institucím a zlepšil tento vztah, tyto vztahy a stávající předseda nemá žádný problém s tím pojmem ever closer union, čím dál tím užší přibližující se unie. My to téma také podporujeme, nebudeme teď eh, rozvádět tu diskusi, my doufáme také, že k tomu ever closer union dojde. Pane kolego Šeflinde, vy jste hovořil zvláště o iniciativě a já už jsem na část vašich komis- eh, komentářů zareagoval, ale šlo o tu evropskou iniciativu. Ono to moc dobře nefungovalo. Zde musíme opravdu společně zapracovat na tom, abychom zanalizovali, co tam nefungovalo, proč to nefungovalo a jak evropské instituce vystupovaly, zvláště Evropská komise, jak vystupovala a jak eh, v, se zacházelo ve vnitrostátních eh, právním rámci s evropskou iniciativou. Členské státy implementovaly tuto iniciativu například v souvislosti s elektronickými firmami, některé ano, některé ne, někde je třeba ještě něco udělat. Ovšem toto je opravdu nástroj, u něhož si uvědomujeme, že má obrovský potenciál, který ale zatím nebyl vůbec plně využit. A bude to také ještě přeskoumáváno v rámci naší činnosti eh, v souvislosti s touto oblastí a zprávou. Pan kolega Jo Leinen. Ano, hovořil jsem o tom, pracuje se na tom. Nejenom v rámci stávající činnosti, Nejde o to řešit, jestli chceme více nebo méně Evropy, jde o to, že chceme lepší Evropu. A to také z perspektivy naší dnešní práce, tedy oblasti better regulation, lepší, jednodušší legislativy. To je téma, které je projednáváno a řešeno s eh, novým přístupem tak, aby jednotlivé principy byly náležitě a nově aplikovány, protože dnes je s tím určitý problém s tou realizací legislativy. Někdy je to příliš detailní, někdy je to příliš složité, někdy naopak určité detaily chybí, takže zde bychom to měli opravdu dobře zanalizovat, jak jednotlivé případy řešit. Potom otázka rozhodování kvalifikovanou většinou. O tom jsme také diskutovali na tom neformálním zasedání ministrů v Miláně. A je to téma, kterému se věnujeme, stejně jako otázce dosavadního využívání posílené spolupráce a také interinstitucionálním otázkám. Já myslím, že třeba to třeba celé eh, vybavit silným potenciálem. Také se přeskoumává ta metodika paserel, záleží samozřejmě na politické vůli, jde o to, jak zlepšit detailní fungování v jednotlivých oblastech. A teď jsem snad pane Rangeli vám odpověděl na téma better lawmaking. Jistě je zde, jsme vůči tomu otevření, máme o to velký zájem, ale je třeba zde vystupovat přesvědčivěji a také některé aspekty rámcové smlouvy vztahu parlamentu a komise je třeba lépe zanalizovat. Pane Serovský, Snad vás budu moci uklidnit. Myslím, že jsem nehovořil idealisticky, ale naopak konkrétně a pragmaticky. A domnívám se, že nadále budeme takto pragmaticky pokračovat v naší činnosti. Zrealizovali jsme velmi pragmatické kroky. Chceme zlepšit instituce, chceme mít možnost lépe dosahovat cílů a realizovat, naplňovat vůli našich občanů. To je ta činnost, kterou chceme provádět a snažíme se v ní pokračovat. A potom ten kolega, který hovořil o článku 8 a 9, vidíte, velice mě eh, těší, že jste svědkem toho, že to opět řešíme že o tom hovoříme a že opravdu si usiluje o nápravu té sociální nerovnosti. Je to činnost, která je nesmírně složitá. Panuje zde i velký odpor v rámci institucí. Když se chce zacházet v této oblasti dále, než pouze vzít na vědomí určité cíle, které existují. Když to opravdu dáte na stůl a přistoupíte k tomu šířeji. A já ten pohled také sdílím, že je třeba se podívat na vývoj. A například v souvislosti s Economical Governance prostě zvážit institucionální aspekty a to, jak tuto oblast řešil jednotlivé instituce. O tom jste hovořil vy. A váš názor sdílím, ale nezdílí tento názor všechny delegace. A těch takzvaných terms of reference o tom ne vždy hovoří. A já si myslím, že je třeba to řešit také politicky a diskutovat o tom. A další věc, která jde trochu nad rámec naší diskuse, ale přesto bych rád podtrhl, že pro nás je to nasměrování dosti jasné, dokud šéfové státu a vlád nebudou mít v ruce konkrétní program a potřebujeme maximální možnosti flexibility pro růst v rámci stávajících smluv, takže nastaví zde novou politiku v oblasti poptávek a investic. My jsme s tím souhlasili, co by předsedové rady, a také pan předseda Junkrovi jsme řekli, že, vystu, že budeme vystupovat na základě této agendy a všichni vkládají velká očekávání do nové Evropské komise, že tuto maximální flexibilitu také bude využívat. Nechce to pouze Itálie, ale i další státy. To podepsalo 28 šéfů států a vlád. A rovněž pan designovaný předseda Juncker který řekl, že v oblasti veřejné i soukromé je třeba mít další zdroje a to je závazek, který dal vám, dal ho nám a my doufáme, že to bude také potom vybaveno preciznějšími údaji v rámci zasedání Evropské rady v prosinci. A pro paní Spinelli já chci potvrdit to, že na posledním zasedání jsem potvrdil federalismus, ne můj zde jako předseda rady, ale jako evropský občan a potvrzuji vám to, že jsem toho názoru, že toto téma, téma rozvoje institucí, bude možné realizovat spolu s vnitrostátními parlamenty a tyto parlamenty nadále musí o těchto možnostech uvažovat. A vy a paní Preson jste také hovořili o hlavních městech a v tématu revize smluv. To je naprosto jasné. Já jsem dostal souhlas s tím pracovat se stávajícími smlouvami. A činnost, kterou budeme provádět do konce roku, znamená, plat, pracujeme se platnou Lisabonskou smlouvou. A v rámci těchto smluv uvidíme, co budeme moci udělat pro zlepšení vztahu mezi institucemi. A když se mě ptáte, nebo když říkáte, že zde tak chci říci, že to jsou teď moje myšlenky, ne myšlenky předsednictví, že nová legislativa v Evropě, tak jako o tom hovořila paní Bresson, to možná natolik zralé k přehodnocení těch smluv, tak moje odpověď bude pozitivní, ale ne ve funkci předsedy rady, protože toto není pozice v radě, to je jenom můj osobní názor, který vám zde sděluji, co by člen italské vlády. A co se týče otázek tabu, kde chci říci, že jsme se opravdu snažili přesvědčovat eh, instituce, výbory, zástupce pracovních skupin, že to je smysluplné takto postupovat. Ale je to samozřejmě postup, který je jasně omezen jasnými hranicemi. Jsou zde jasně nastavené konstanty ale bylo také dosti těžké zde eh, lidi přesvědčit, že to je smysluplné. Opravdu to bylo těžší v Bruselu než v hlavních městech. Tato, učinil jsem toto zkušenost. V oblasti vnitrostátní musíme tyto body realizovat. Budeme na tom ještě diskutovat také na Radě pro obecné záležitosti, ale jak víte, je to ještě dlouhá cesta před námi. A potom pan Plenkovič. Vy jste hovořil o oblasti Jadranu. Pan Timerman se v této souvislosti vyjádřil pozitivně na Radě pro všeobecné záležitosti. Byl velice aktivní a otevřený diskusím o tomto tématu. Nikdy jsem neměl pocit, že by Franz Timmermans, co by zástupce nizozemské vlády, chtěl něco brzdit nebo omezovat tyto instituce. Moje zkušenosti, které jsou krátkodobé, protože já jsem na Radě pro obecné záležitosti teprve od března, ale mám tu zkušenost, že pan Timmerman se chová velice konstruktivně a myslím si, že z tohoto hlediska taková osobnost jako pan Timmermans že pro něj institucionální témata, témata základních práv právního státu jsou témata, na nichž pracujeme a na Radě pro obecné záležitosti o tom budeme hovořit v listopadu. Už jsme o tom trochu diskutovali v červenci, hovořila o tom paní Redingová na, základě dosavadní činnosti, že to je něco pozitivního, téma interinstitucionální spolupráce, tedy problematika základních práv, a měl vidět, jak významné toto bude i v příštím legislativním období. Děkuji. Uh, eh, kolegové chci poděkovat panu ministrovi jménem svým i vaším. Eh, budeme dále spolupracovat protože si myslím že výsledky práce rady i tohoto výboru pro nás budou důležité. Eh, budeme je zahrnovat i do svého dalšího pracovního programu. Uh, like to to Postoupíme k dalšímu bodu pořadu jednání. To je diskuse s přizvanými experty o budoucím institucionálním vývoji Evropské unie. Jak víte, vedou se různé diskuze i v rámci skupiny koordinátorů a připravujeme, že budeme rozhodovat o svém programu pro budoucí léta. To se týká interinstitucionálních rámcových smluv. Na dnešek jsme pozvali tři odborníky, které jsme požádali o to, aby se podívali na to, jak eh, vidí stav Unie, co se týká institucionálního rámce, tak abychom to mohli posoudit z různých pohledů. Vánové jsou z různých míst evropských struktur. Uvidíme, co se v Evropě odehrává, jaké výzvy na nás čekají, jak vážné výzvy jsou a kterým se věnovat v rámci rámcových smluv, a které budou, které z těch výzev budou nejvhodnější pro novinky, kdybychom snad měli měnit smlouvy. Dnes tedy budeme uvažovat, jak lépe využít stávajícího rámce smluv. Máme tady tři kolegy, tři experty. Je to za prvé Janis Emanulidis, který vede program Evropského Policy Center v Bruselu. Je tady profesor Japtes Van, který je profesor evropského práva na Erasmově univerzitě v Rotterdamu, učí i na univerzitě v Hágu a je generálním tajemníkem Asociace o transevropských politických studií. Pak je tu Filip Deschutet, který eh, se věnuje otázkám rozšíření velkému rozšíření z roku 2004. Později se k nám přidá ještě další kolega, který v tuto chvíli ještě nemůže dorazit. Takže navrhuji, abychom nejdřív vyslechli pány, kteří tady už jsou a pak, až dorazí další host, dostane slovo i on. Nevím, kdo z vás, pánové, chce být první. Bude to Janis? Janis Emanolidis, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní Hybnerová. Je to pro mě radost a čest v jednom, že tady mohu být a mohu s vámi diskutovat o perspektivách institucionálního vývoje Evropské unie. Těch 15 minut, který, které jsem dostal, chci využít ke dvěma věcem. Za prvé, řeknu vám, jak vidím stav Evropské unie, stav věcí, co se týká institucionálních záležitostí Evropské unie. Myslím, že je třeba podívat se na ten poslední politický cyklus. To byly skutečně mimořádné roky. Uh, když se chcete zamýšlet nad budoucím vývojem, tak musíte vědět, co se odehrálo v minulosti. Pak se chci také podívat do křišťálové koule, říct vám něco o svých myšlenkách, jakou vidím perspektivu vývoje. Jaký je stav věcí? Začnu tím, že řeknu, jak se věci mají. To si myslím, že je důležité, když chceme reflektovat minulost. Jak víte, tak Unie prošla zcela zásadní krizí. Byla to, myslím, nejhorší krize, kterou jsme vůbec měli v posledních desetiletích. Byla to skutečně fundamentální krize a otázka teď je, kde jsme teď na cestě z této krize. Zdá se, že dnešní situace je lepší, než byla v roce 2012. Co se systému týká, tak musím říct, že kdybyste někomu v Portugalsku nebo Řecku nebo Španělsku řekli, že situace je lepší než v roce 2012, tak vám tak by vám ten člověk řekl, no to si ze mě děláte legraci, moje situace není lepší, ale systémově ta globální situace je lepší, eh, nebezpečí, že se situace vymkne z kontroly a eh, že přijdou všechny negativní dopady toho vymknutí situace, tak toto riziko myslím, že ustoupilo. Ale i když situace je lepší, tak eh, pořád z toho nejsme venku. Krize rozhodně neskončila, celková ekonomická, sociální, politická situace je nestabilní, volatilní, nic nám neusnadňuje. A dokonce nemůžeme vyloučit, že krize bude eskalovat. Neříkám, že bude eskalovat, ale nemohu to vyloučit. Potenciální eskalace eh, vede k tomu, že by vedla k tomu, že by došlo k, ke kolaterálním vedlejším škodám, tedy ekonomické fiskální oblasti a to by nás zatížilo do budoucích let. To znamená, budeme mít co sročinění se strategickými významy. Za první výzva se jmenuje fragmentace a druhá je ztráta důvěry v Evropskou unii, že je to instituce, kde všichni vyhrávají, win-win situation. Fragmentace, myslím, že jsme fragmentaci už viděli. Unie proti občanům, mnozí občané se odvrátili, fragmentace v ekonomické oblasti stále pokračuje fragmentace mezi státy a národními společnostmi, různé historické resentimenty a to i v rámci národních společností. Tento jev ještě může pokračovat a myslím, že to zůstane v kolektivní paměti mnohých. Máme tedy sociální a politickou fragmentaci v rámci členských států. Stále je tady rostoucí pocit, že se vzdalují od sebe ti, kteří prohrávají a vyhrávají. To znamená fragmentace v mnoha oblastech. Zároveň je tady pocit, že jsme ztratili tu situaci, z které všichni, kdy všichni profitují, jak státy, tak občané. To znamená, že Evropská unie už není tím, z čeho profitují všichni v podstatě nedošlo ke splnění těch slibů, kteří občané v Unii vkládali. To je tedy stav věcí. A co to znamená eh, ve vztahu k institucionálnímu uspořádání? Když se podíváme na poslední politický cyklus, tak vidíme zásadní vývoj, který v podstatě nebyl vždycky výsledkem plánovaných institucionálních změn, spíš to byl výsledek širšího politického vývoje. Na to se chci soustředit, na tento politický vývoj, protože když se podíváme na institucionální vývoj Evropské unie, eh, s pohledem do budoucnosti vidíme i něco do minulosti. A naopak. Takže v posledních letech vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, o tom tady nemusím moc hovořit, to znáte lépe než já. Za druhé jsme viděli, že v letech 2010 až 2013 jsme zažili skutečně mimořádné roky. Uh, Prožili jsme krizi a krize, jak všichni víte, to je doba pro exekutivu. To není nic omezeného na Evropské unii. Každá krize je čas pro exekutivu ve všech zemích. A tohle skutečně byl čas exekutivy. Takže nepřekvapí, že šéfové členských států, rada, předseda rady hrály eh, klíčovou roli v protože se dály kolem nás mimořádné věci. Také jsme viděli i mezinár, mezivládní dohody mimo tento rámec. Někteří argumentují, že je to intergovernmentalismus. Takže když se podíváme na parlament a na komisi, tak musíme říct, že politicky se dostali v podstatě na okraj, nikoli v institucionálně, ale politicky. Ale měli bychom být eh, opatrní, nezjednodušovat přes příliš a nevyvozovat urychlené závěry. Evropský parlament byl zahrnut do klíčové legislativy, všechny ty balíčky, šesti balíčky a tak dále. A předseda rady těžko říct, že byl jenom intergovernmentální figurkou. On se snažil o kompromisy mezi členskými státy byl tedy i supranacionálním eh, článkem. A třetí věc, fenomén, který jsme viděli a o něm si myslím, že je důležité, abychom ho vzali na vědomí, protože to má dopad na institucionální uspořádání, řekl bych, že to je nevyvážený intergovernmentalismus jde o nevyváženost v radě, jde, kde člen, jednotlivé členské státy hrají klíčovou roli, hlavně má vlast Německo. Nikoli v diktátorskou, ale dominantní roli. Žádné rozhodnutí není možno učinit bez eh, přizvání Německa. To souvisí bez pochyby s tím, jak silné je Německo, ale i s tím, jak slabí jsou ostatní. To je pro Unii složitá situace, ale i pro Německo je to složitá situace, protože on není zvyklé být v této vůči pozici. S tím se pojí ještě jedna věc. Čím silnější role vlád a čím je silnější rola Německa, tak to vedlo k tomu dojmu, že vládní struktury Unie už nejsou vhodné vyvažovat náro... ke vyvažování národních zájmů. Myslím, že to je rozšířený fenomén, který má dopad na celý institucionální pořádek. Takže když se podíváme na stav věcí Evropské unie, na uspořádání institucí, tak poslední politický cyklus byl skutečně mimořádný. Je těžko posoudit, kam se to teď bude vyvíjet. Vyvíjíme se, myslím, eh, směrem, který nemůžeme odhadnout. Tím se dostávám eh, k, druhý, k druhé otázce a to je ono věštění z křišťálové koule. Je velice složité uh, něco předjímat, jak se budou věci vybíjet. Většina z vás, kdo tady byla před pěti lety, když vstupovala ve funkci nová komise, kdo by byl výval, dokázal předjímat to, co se dálo v letech 2010, 11, 12. Takže ono je opravdu velice těžké něco k tomu v tuto chvíli říct, ale o pár myšlenek bych se s vámi podělil dva zajímavé vývojové trendy. Push and pull faktory není jasné, který faktor bude dominovat. Aniž bych chtěl příliš zjednodušovat, tak si myslím, že dva klíčové faktory se odehrávají současně. Jeden faktor, řekl bych, je stále rostoucí politizace. Pokud se podíváte na stávající diskusy o novém vedení Evropské unii, když vidíme, co se děje na slyšeních, jak je vnímáno nové vedení, tak se to stále více politizuje. A další věc je, že stále více se věci personalizují. Když jsme měli oni špičkové kandidáty, ty špicn kandidáten, tak v podstatě <clears throat> to bylo tak, že nakonec pan Juncker se stal skutečně předsedou komise a to je důkaz té silné personalizace. Když jsme hovořili v březnu o budoucnosti, Jo Leinen seděl vedle mě a říkal, že máme tady tu inovaci, ten institut Spitzenkandidaten, to bude zřejmě něco důležitějšího než každá jiná inovace, kterou jsme viděli. To říkal on už v březnu. Ale zatím vidíme, že ano, opravdu došlo k zásadnímu klíčovému vývoji. Tato funkce špičkových kandidátů byl v podstatě experiment. Experiment, který byl svým způsobem výsledkem, teď budu upřímný, nekoordinovaného, nekoncepčního procesu. Ano, Lisabonská smlouva zavedla ten proces, ale nebylo to pojato tak, jak se to nakonec odehrálo. Je to v podstatě, byl to dynamický proces, každý se potřebuje poučit z toho prvního experimentu, který v roce 2014 proběhl. Ono to bude v roce 2019 a 2025 jiné. Každý se potřebuje poučit. Politické strany, vlády a stejně i média se musí poučit. Oni pak, ona pak hrají klíčovou roli v převádění těch poselství klíčových špičkových kandidátů široké veřejnosti. Ty špičkoví kandidáti podle mě jako instituce zůstanou. Myslím, že se nevrátíme zpátky k tomu tajnému handlování z hlasy. Je to tedy dynamický vývoj. Druhý klíčový vývoj už byl indikován dříve. Komise je stále výraznějším politickým aktérem. Junkerova komise je v podstatě velká koalice pro evropských sil, eh, konzervativců, liberálů, sociálních demokratů. Máme sociálního demokrata Timmermanse, který bude prvním místo předsedou této komise. Máme liberály, velice dobře zastoupené této komisi. To znamená, je to v podstatě velká koalice. Máme se skupení místo předsedů, což je další inovace v této komisi dříve hlavy států a vlád měly velkou odpovědnost za tu funkci místo předsedy. Uvidíme, jak to bude fungovat v praxi. Nechápejte mě špatně, já to podporuji. Myslím, že je to rozumné, ale my zatím nevíme, jestli to v praxi bude či nebude fungovat. A první zkušenost nám ukáže, jak to funguje. Pokud to bude fungovat a první zkušenosti budou dobré, v pořádku, pokud budou negativní, může to mít velký dopad na celý systém. A potom Vidíte, že Juncker sám se snaží hrát výraznější politickou roli, dokonce i proti jednotlivým členským státům. Když uvidíme politické projevy při oslovování národních států, tak už tam byly ty první signály. On třeba používá prostředky ISM, aby se financoval program investic a to ukazuje, že chce mít větší politickou roli. To znamená, že se jako předseda komise nebo zatím, zatím zvolený předseda komise snaží vkládat do záležitosti jednotlivých členských států. To se stalo dvakrát za poslední měsíce. Chce tedy být aktivní, chce hrát politickou aktivní roli. A je tady protiváha, protiváha vůči této politizaci a mnohé členské státy, a to se v minulých měsících dálo, to vnímají jako negativní e, vývoj. Slyšeli jsme hodně kritiky k tomu, jak se ten mechanismus odehrával, jak se vybíral předseda komise. Hovořilo se tady o určité, určitém automatismu mezi výsledkem voleb a výběrem předsedy komise. Ten systém se v podstatě začal vymykat kontrole, vyvíjí, vyvíjí se to směrem, který nebyl kontrolovaný. A já jsem to popsal jako obavu z politické frustrace v mnoha členských státech. Omlouvám se za ten docela rázný výraz. Toho já se skutečně bojím. Podíváme se ještě na ten další vývoj. Jak to bude fungovat dál, to nevím. Bude zajímavé sledovat, jaký bude vztah mezi novým předsedou rady panem Tuskem a předsedou Evropské komise panem Junkrem, jak bude fungovat jejich vzájemný vztah v tom novém politickém cyklu. Eh, byl tady velký respekt vůči panu Barosovi a Hermanu van Rompuyovi. Uvidíme, jak to bude s pány dál. Máme tady eh, tu politizaci, nevíme, kam to povede, ale Jin už je venku z láve. Samozřejmě roste míra politizace, je tady i velký negativní potenciál, třeba co se týká kontrolní role Evropského parlamentu. To jsou určité brdící prvky, ale myslím, že už se nepodaří Gina zase zahnat zpátky do té lahve. Je prostě venku, nevíme, kam se to bude vyvíjet. Nemůžeme být nostalgičtí po minulosti. Krom těchto poznámek bych chtěl skončit tím, že bych se znovu podíval do křišťálové koule a zeptal bych se, jak asi bude vypadat v příštích letech politické prostředí a jaké e, potenciály z toho mohou plynout. Zase je to strašně složité, ale přesto se o to pokusím, i když je vlastně hrozně nejisté, co se v budoucnosti bude dít. Máme tady velice rozmanité nálady. Řekl bych, že je to v podstatě určitá míra konzolida- konsolidace v Bruselu i v národních členských státech. Došlo k mnoha reformám, odehrály se mnohé věci, především v ekonomické oblasti. Jak už jsem řekl, nejhorší část krize je zřejmě za námi. Není to jenom můj pocit, to je obecný pocit a ty inovace, které byly zavedeny, teď musí začít fungovat a musíme dát členským státům i Evropské unii čas na to, aby ty reformy implementovaly. A pak musíme jít dál, musíme být ještě více ambiciozní. Tohle není správný čas na to, abychom dělali nějaké zcela zásadní reformy, protože v mnoha členských státech je vůči tomu negativní nálada. Je třeba se teď soustředit na, na práci, na ekonomický růst. Teď je třeba dělat věci méně, ale lépe. To je moto dne. Pokud se podíváme na to, co v roce 2012 bylo na pořadu jednání, ve zprávách předsednictví a v dokumentech komise, tak mnoho věcí, které bylo tenkrát tématem, už dneska tématem není. Co se týká institucionálních reform, tak je tady konsekvence toho, že je tady ta nálada konzolidace. Rozhodně ještě si nemůžeme odpočinout. Faktem je, že v podstatě není nálada na velké reformy. Jsou tady obavy, obavy, že otevřeme pandořinu skřínku, že se budou měnit smlouvy, bude další eh, konvent, budou z toho další náklady, budou složitá hledání kompromisu mezi 28 státy a nakonec ratifikace nemusí klapnout. Stále jsou ty vzpomínky na neúspěšné ratifikace smluv ještě velice živé. Uh, jak to může v budoucích letech vypadat s konstitucionálním vývaje. Budeme tady určitě mít institucionální pokrok s menší mírou engineeringu. Jsem přesvědčen, že Filip Diskutet bude hovořit i na tohle téma, řekne nám konkrétní příklady. Je to v podstatě institucionální engineering, který pravděpodobně uvidíme. Nic víc asi ne je spoustu dobrých argumentů pro to, že konzolidace je v, těchto, v této situaci to nejlepší. A proto jsem začal tím, že jsem hovořil o tom, jaký je stav teď. Pokud je pravda, že fragmentace, kterou jsme podepsali, ztráta toho pocitu, že všichni vyhrávají, že se tedy snažíme držet konsolidace, ono to nestačí. Musíme se vyvíjet dál. Svým způsobem to bude vyžadovat reformy smluv, ne třeba hned, ale v určitou dobu. Jednou k tomu dojde když se podíváme na smlouvy o fiskální stabilitě, tak tam se říká, že obsah by měl být v roce 2018 zahrnout do institucionálního rámce. Když se podíváte na ten fond pro záchranu bank, tak ten také se projeví v širším rámci, takže bude muset dojít k nějakým změnám smluv, musíme se na to připravit a to bude vyžadovat, aby panovala lepší atmosféra, a bude to vyžadovat eh, v podstatě velké jednání mezi členskými státy, unii, občany. Musí se eh, bojovat s tím pocitem, že je to situace, kdy všichni mohou prohrát. Je třeba také vymyslet proceduru, časování, mandát a organizační uspořádání konventu a je třeba mít představu, jak to má vypadat. Nemůžeme začít z druhé strany, nemůžeme mm, začít tím, že se budeme ptát, jak reformovat a nakonec e, budeme k tomu přistupovat úplně z druhé strany. Tak, tady bych byl asi hotov, děkuji vám za pozornost a těším se na diskusi s vámi. No, děkuji. Nevím, jestli teď budeme rovnou diskutovat. Ráda bych se teď zeptala, popožádala kolegu Jabde Zvána, aby se teď chopil slova, takže prosím, předávám. Which microphone? Uh, your left. Yes. Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Připravil jsem si stručnou PowerPointovou prezentaci, ale doufám, že se podaří promítnout tak, aby byla čitelná. Na úvod si dovolím říci, že jsem si vaše pozvání vyložil trošku jinak než můj předřečník, a to mimo jiné i proto, že jsem se seznámil s vaším pořadem jednání a všiml jsem si, že eh, jednáte také s úřadujícími předsedy s předsednictvím a proto jsem se zaměřil především na záležitosti institucionální, bez požadavku na změnu smlouvy. A proto bych rád, naopak já vám, předložil celou řadu témat a otázek z pohledu faktu, že vy zastupujete občany Evropské unie, ale také ve vztahu k tomu, že lidé se také eh, dívají určitým nejasným způsobem na legitimitu. A jakožto akademik mm, si uvědomuji, že je potřeba se nad tím zamyslet a důležité je, abychom i tuto váženou instituci přiblížili běžným občanům. Požádali mě, to je tedy můj plán, eh, který bych chtěl splnit během během 15 minut. A to jsou otázky institucionálních vztahů. A hovořím s vámi jakožto zástupci běžného občana v Evropě. Chtěl bych zmínit pár aspektů v tom smyslu, že v rámci jakékoliv situace, eh, pokud se nedostaneme do nějaké revoluční situace, co se týče změny smlouvy, pro Evropský parlament je důležité toto. Týká se to reform politik Evropské unie. A chtěl bych také věnovat chvíli spolupráci s parlamenty jednotlivých států. Při jednání s úřadujícím předsednictvím si uvědomuji, že parlament jednotlivých států z dobrých důvodů se snaží zapojovat do rozhodovacího procesu stále víc. Využívají červenou, tedy žlutou, oranžovou a dokonce červenou kartu s tím, aby třeba pozastavili vyjednávání. Já bych na vás apeloval, dívejte se na spolupráci s národními parlamenty z jiného úhlu, z hlediska spolupráce ale abychom nahradili skromnou povahu doporučení, která si dovolím přednést, zdůrazním dvě témata, která mohou získat relevantnost nikoli v bezprostřední budoucnosti, ale možná v budoucnosti vzdálenější. A to především ve světle vašich expertních znalostí z hlediska ústavních záležitostí a Obě tato témata jsem zde uvedl. Posílená spolupráce a zjednodušení. A tato témata spolu vzájemně souvisí. Je to diferencovaná integrace, to je také téma, kterému se musíme postavit tváří v tvář, protože pro každý stát toto může mít význam nyní nebo v budoucnu. A obecně chci zdůraznit, že jsem sice velkým zastáncem rozšíření Unie a rozšiřování Unie. Máme již poměrně velký počet členských států, 28, bude nás třeba přes 30 a každý ten stát je jiný a musíme zvažovat homogenitu na straně jedné a heterogenitu na straně druhé. A já jsem se chtěl zaměřit právě na tato poslední dvě témata. A co se týče voleb, tak bych se chtěl k volbám ohlédnout z hlediska legitimity a podpory občanů. Obecně lze říci, že účast v posledních evropských volbách posledních volbách představovala 40% a podobně, ale to není sice špatné, ale máme zcela jistě rezervy. Když se zaměříme na to, jaký dopad má integrace Evropy na každodenní život občanů, musí být naší ambicí účast ve volbách zvyšovat. Musíme si klást otázku, jak to do budoucna vylepšovat a musíme se snažit také zaměřovat na témata, která nežádají žádnou změnu smlouvy, ale pouze závažnou práci. A jsem přesvědčen, že tato sněmovna Evropský parlament tedy musí pracovat především na to, aby byl přítomnější v členských státech, ačkoliv je to obtížné. Vím, kolik máte povinností doma, v zahraničí a podobně. Právě přítomnost v jednotlivých státech bude důležitá do budoucna. Jednotlivé členské státy musí být přítomny v pořadu dne poslanců. Poslanci musí navštěvovat své volební okrsky, ale také strukturovanějším způsobem, tak aby to bylo viditelnější pro občany. A proto bych vás chtěl vyzvat k tomu, abyste pravidelněji pořádali setkání odborníků z vaší strany, s odborníky z parlamentu jednotlivých států, ať už ve formě expertních zasedání, expertních výborů, setkání politických skupin a podobně. Ale je naprosto nezbytné, aby se tato sněmovna více ukazovala v členských státech pravidelné rozpravy ve spolupráci s vnitrostátními parlamenty. To je zásadní organizace veřejných slyšení, kde budou zúčastněni také jednotliví odborníci z obou stran, budou mít velký význam. Také je důležité výjít do ulic s těmi veřejnými slyšeními, tak aby tam byla přítomna také média abyste e, také zjištění z těchto jednání dokázali zprostředkovat občanům. A pokud jde o demokracii, samozřejmě musíme věnovat také pozornost úloze politických stran na evropské úrovni. Dle smlouvy jde o přispívání, formování politického povědomí a vyjadřování zájmu občanů. Samozřejmě víme, že i na úrovni jednotlivých států je to velké dilema. Ale můžeme uvažovat o tom, jakým způsobem mohou vznikat evropské politické orgány a se skupení, protože za poslední eurokampaně jsem zaznamenal, že se prezentovaly manifesty, krátké programy, kde bylo několik málo bodů ze strany evropských politických stran, frakcí na úrovni Evropského parlamentu, ale tato úsilí zůstala často nepovšimnuta na úrovni členských států, proto je důležité se rozhodovat. Nikoli neutrálně, globálně, ale velmi jasně. Sociální demokraté, liberálové a další se o to již pokusili. Obraťte se na své kolegy na úrovni daného státu a Požádejte je, aby tento program dokázali přednést svým voličům, předložit jim ho. A využijte ji také jako prvek pro veřejné diskuse před volbami do Evropského parlamentu. Je to velice obtížné, každý si to uvědomuje. Ale já jsem přesvědčen, že právě tento parlament může učinit víc, aby se zviditelnil. A to zvláště aby zdůraznil své programové prvky, které považuje za důležité. A samozřejmě média v tom musí pomoci. Média musí dokázat sdělit vaše zjištění běžnému občanovi. Já proto vždycky zdůrazňuji veřejnou odpovědnost médií, která jsou obecně soukromoprávními subjekty. Pokud jde o kompetence Evropského parlamentu v nejbližší budoucnosti, bych rád pohledl na několik otázek. Máte určitou variantu práva iniciativy, tak jak je zakotveno v článku 225 smlouvy o fungování EU. Evropský parlament může požádat komisi o předložení návrhu na téma, kde je nutné, aby, komis, aby Unie jednala v rámci smluv o fungování EU a ve světle krize, doufejme, že jsme se dostali již na konec tunelu, tak si myslím, že ve vztahu k sociální, hospodářské politice a dalším je právě toto téma vhodnou příležitostí, jak se pozorněji zaměřit na možnost využití této kompetence, této pravomoci, práva iniciativy. A zde odkazuji na zjednodušený postup podle smlouvy. Máte právo iniciativy v souvislosti s článkem 48 odstavec 7, pokud jde o úpravu části 3 ve smlouvě o fungování EU. To se týká tedy celé oblasti politiky Evropské unie, kde má parlament právo zákonodárné iniciativy. Může tedy dát podnět na změnu právních předpisů v této oblasti. A dále, ten druhý aspekt by vás měl zajímat také, tedy změnit hlasování na základě jednomyslnosti eh, na kvalifikovanou většinu. Právě toto by výrazně mohlo zlepšit fungování Unie. A myslím si, že právě by bylo moudré, kdyby tento parlament měl také podklady k tomu, které vytvoří odborníci kteří vám také pomohou diskutovat o této problematice. Pokud jde o vaši dohledovou pravomoc, nebudu opakovat, co zde již zaznělo z představit, diskusi s představitelem italského předsednictví. Máte právo kontrolovat komisi jakožto orgán. Komise se zodpovídá před Evropským parlamentem Předseda Evropského parlamentu musí pak předkládat po každém jednání s radou zprávu a také vysoký představitel. Právě tady by mohl parlament dělat více, než zatím dělal, protože musí být konzultován o aspektech a základních volbách společné zahraniční a bezpečnostní politiky a samozřejmě vysoká představitel by měl také informovat o vývoji v těchto oblastech. A pak eh, volitelné kompetence, jakožto nezávislý akademik bych si dovolil toto. Nejprve vám chci poblahopřát, jakožto Evropskému parlamentu, k experimentu s vedoucími kandidáty, špicem kandidátem. Tam jste díky tomu dosáhli větší viditelnosti, toho, co parlament může dosáhnout. Ale zároveň jakožto člověk, běžný občan, bych řekl toto. Částečně mě překvapilo, jak výrazně se spolitizovala tato otázka, když probíhaly pohovory e, s kandidáty na komisaře. Pokud komise podle mého názoru není orgánem voleným přímo občany, ale pokud to není přímo, tak odpovědnost Evropského parlamentu, a to je ostatně zakotveno v smlouvě samotné, je schválit celou komisi jakožto orgán. Z mého pohledu to také znamená, že kandidáti, kteří jsou nominováni za každý členský stát, musí být hodnoceni na základě věcných otázek kompetence, nikoli na základě politického smýšlení nebo zařazení. Právě tento prvek je pro mě velmi důležitý a zde vidím, že úlohou parlamentu by mělo být otestovat schopnosti, znalosti, kompetence těchto lidí spíše než eh, politickou angažovanost. A vzhledem k tomu, že se blížím ke svému limitu, myslím si, že byste se měli zaměřit také na problematiku hospodářské a měnové unie. Víme, že v rámci hospodářské a měnové unie existují jasně stanovené postupy pro stabilitu a růst a podobně a Členské státy se zavázaly ke spolupráci a také k tomu, že zakomponují tyto prvky eh, do svého fungování a to do pěti let od vstupu eh, v platnost eh, těchto ustanovení. Já sice nejsem odborník na aspekty těchto smluv, ale zdá se mi, že aby byl tento závazek splněn, tedy přesun Eh, obsahu smlouvy kompakt do práva jednotlivých členských států, není nutné měnit smlouvu o fungování EU, ale vy máte odpovědnost, abyste zajistili, že sledujete, jak se tento závazek daří plnit. A pak Evropská měnová unie, já už jsem o tom zmínil, já už jsem se o tom zmínil, že pro hospodářskou a sociální politiku bude nezbytné věnovat větší pozornost koordinaci hospodářských politik členských států. Ve smlouvě je celá kapitola věnovaná povinnosti členských států implementovat vlastní hospodářskou politiku. A je tam také kapitola o úloze Evropského parlamentu, ačkoliv je poměrně skromná. Vy máte také odpovědnost za to, abyste ověřovali, zda jsou dodržovány základní postupy při jednání s jednotlivými členskými státy v praxi. Úloha národních parlamentů. Já už jsem o tom hovořil. Nejdůležitější odpovědností národních parlamentů je zajistit implementaci protokolu číslo 2, zásada subsidiarity a uměrnosti. Diskutuje se o tom se současným předsednictvím, proto to nebudu probírat podrobně. Chtěl bych však podotknout, že by bylo možné zvážit spolupráci. Unie vychází ze zásad nepřímé demokracie. Občané si volí vlastní poslance. Volí si poslance Evropského parlamentu ale obecně mají zájem spolupracovat mnohem více, než se zatím daří. A dále, pokud jde o spolupráci členských států s institucemi, bylo by vhodné zvážit možnost zapojit do diskusí trio předsednictví a komisy. Když stanoví program na budoucích 18 měsíců, Měl by tam být také prostor pro zapojení se Evropského parlamentu do utváření budoucího programu. Dále bych ještě zmínil velmi stručně diferenciaci. Jsem přesvědčen, ale předkládám vám to také proto, že vy byste si měli zvážit ústavní záležitosti. Měli bychom intenzivněji zvažovat možnosti posílené spolupráce. A dokonce i zlep, zjednodušit postup pro změnu smlouvy. Mám k tomu ještě pár slajdů a vycházím z faktu, že řada členských států, já jsem pro rozšiřování Unie, Myslím si, že přijdou další členské státy, ale zcela jistě si musíme uvědomit, že mezi členskými státy již nyní existují výrazné rozdíly. Rozdíl mezi homogeneitou a heterogenitou pokud se podíváme na současnou praxi, již existuje rozdílná integrace, například v oblasti eura, spolupráce v oblasti spravedlnosti, euro a podobně. A musíme si také vzít k srdci, že podle smlouvy je posílená spolupráce není nic špatného, je specifikována ve smlouvě, s tím, že posílená spolupráce by měla rozšiřovat zájmy a cíle Unie a chránit E, proces reintegrace. A z tohoto důvodu jsem chtěl pouze vysvětlit, co já vnímám e, jako hodné změny. Nikoli dnes, ale možná do budoucna na základě novelizace smlouvy. Iniciativa by měla být v rukou devíti členských států. Jakožto poslední možnost, kterou lze využít, musí to být schváleno Eh, radou kvalifikovanou většinou poté, co získají souhlas Evropského parlamentu. Aby se to zkrátilo, mohu říci, že ve světle rozdíl mezi členskými státy některé členské státy nejsou ochotny, nejsou připraveny, nemají kapacitu sledovat rychlost integračního procesu Měli bychom eh, zvážit modality posílené spolupráce, protože zatím se aplikovaly jenom ve třech technických oblastech. A měli bychom také reformulovat tuto zásadu z hlediska práva podstatného počtu členských států, 45 počtu členských států, které pokrývá 50 spolupráce, ale toto již není explicitním požadavkem mandátu, který zajišťuje kvalifikovaná většina rady. Z mého pohledu, v situaci, kdy není možné zajistit kvalif- hlasování kvalifikovanou většinou vůči návrhu komise, je velmi obtížné předpokládat posílenou spolupráci a praxi. Právě proto navrhuji, abyste toto zvážili a mohlo by to být zcela jistě zajímavé. A další návrh, a já to tady také uhrychlím, se týká novelizace smlouvy. Nebudu vysvětlovat tento mechanismus, ale víme, že to je něco, eh, o čem lidé nechtějí diskutovat. Měli bychom se snažit nalézt nějakou, nějaké řešení. A vím také, že nové členské státy, z Bal- třeba z Balkánu, Albánie, Moldavsko a další možné státy ve východní Evropě, jako příklad je uvádím, musíme si uvědomit, že ne všechny tyto státy jsou schopny dodržet tempo integrace tak, jak jej stanoví členské státy v jádru Evropy. Místo současných modalit, které odkazují na koncensus během vyjednávání, bez úpravy smlouvy a také dodatečného závazku schválit takovou změnu smlouvy na úrovni členských států, bychom měli ještě alespoň zvážit alternativu. To je přístup, který již můžete nalézt v právních předpisech, například ve Vídeňské smlouvě a další, které se týkají úprav smluv. Ale již si nedovedu představit, že by členský stát mohl zabránit přijetí změny smlouvy. Zároveň, pokud máte podstatný počet členských států, které sdílí určité cíle, měly by být podporovány a jejich návrhy by měly být přijaty a toto by mělo eh, také být podpořeno tři, třemi čtvrtinami členských států 21 z 28 států. A já bych tedy také doporučil, zbavil se odkazu na další povinnosti, eh, tedy povinnosti ratifikovat na úrovni jednotlivých států. Každý parlament jednoho státu a o tom se hovoří také ve zjednodušeném postupu článek 48.7. Každý parlament, národní parlament má právo veta. Ale ve vyjádření práva veta by neměli mít možnost zabránit ostatním členským státům, tedy třem čtvrtinám z těch 28, realizovat ty změny. V tomto ohledu tedy se držíme myšlenky, že žádný stát nemůže být donucen k přijetí těchto změn proti své vůli, ale chtěl bych ještě doplnit, že bychom měli změnit pohled na veto, který, které je vnímáno jako tabu. Chci se na to podívat z jiného úhlu pohledu. Napadá mě k tomu řada otázek, řada obtíží, ale ehm, problémy jsou od toho, aby se řešily zdravým selským rozumem. A právě to můžete očekávat v tomto parlamentu ve výboru pro ústavní záležitosti. A to je vše zatím. Děkuji vám, pane profesore. Já hned poprosím pana Filipa diskutujete, aby pohovořil. Děkuji. Když jsem naposled hovořil v tomuto výboru, tak tady předsedal Giorgio Napolitano a přál bych vám, paní předsedkyně, abyste měla stejně pestrou politickou budoucnost ještě před sebou. Vycházím z premis, kterou řekli mé před, předřečníci, že kdyby se teď mělo jednat o změnách smluv, tak by to pravděpodobně bylo odsouzeno k nezdaru. Myslím, že veřejnost zatím není moc zvědavá na nějaká institucionální jednání. A v tuto chvíli to se samozřejmě může v průběhu let změnit ale v tuto chvíli bychom se měli soustředit na to, aby se instituce adaptovaly tak, aby lépe fungovaly a aby fungovaly efektivněji. Aby lépe spolupracovaly. Tak něco málo o institucionálním rámci. Rada, komise, parlament. Když se podíváme na legitimitu, a efektivitu této spolupráce, tak já bych řekl ještě něco o diferenciaci. Myslím, že je to důležitá věc. A pak bych se ještě podíval k vzájemné důvěře. Když se podíváme na radu, tak myslím, že ta funguje v posledních letech docela efektivně, hlavně v krizi eura tak to opravdu byla role, která byla důležitá a rada přijala naléhavá rozhodnutí, která vedla k reakcím v členských státech. Často se pohybovala na samotné hraně, někdy možná i za hranou kompetence podle smluv. Myslím, že to je znak efektivní instituce. Stejně tak si myslím, že Herman van Rompuy eh, velice dobře zvládl funkci prezidenta, byl na všech zasedáních, v podstatě zásadně spolu ovlivňoval eh, pořád jednání, využil všechny kanály, včetně svých osobních kontaktů, připravoval dokumenty, hledal kompromisy, uh, předsedal schůzím a dohlížel na implementaci přijatých rozhodnutí. A to všechno dělal s relativně malou eh, prezencí v médiích, tak aby neodváděl pozornost od národních vůdců. Myslím, že tento rámec rady i parlamentu v minulých letech je v podstatě úspěšný a můžeme očekávat, že to podobně úspěšně bude fungovat i v budoucnosti. Myslím, že to skutečně byl prezident, kterého bude těžké překonat. Co se týká legitimnosti, tak bychom neměli zapomenout, že rada je zároveň jak orgánem národních vůdců, tak i institucí Unie od Lisabonské smlouvy. To máme i v mnoha knihách. V té první funkci národních vůdců členové rady jsou demokraticky zvolení a odpovídají svým národním voličům či parlamentům v závislosti na tom, jak stanoví jejich ústava. Druhá funkce, která vyplývá ze smlouvy, hovoří o tom, že rada není tomuto parlamentu právně zodpovědná. Tak to stojí ve smlouvě. Přesto jsem přesvědčen, že domělý demokratický deficit ve fungování Evropské unie eh, by možná nabádal k tomu, aby byly navozeny užší a pravidelnější kontakty, což není to tež jako odpovědnost. Hovořím o užších kontaktech a o pravidelnějších vztazích mezi radou, předsedou a parlamentem, prezidentem a parlamentem. To by mohlo podpořit vzájemnou důvěru, což je bod, k němuž se ještě ke konci vrátím. Teď něco málo o Evropském parlamentu. Nikdo nespochybňuje legitimnost jediného přímo voleného vícenárodního, mnohonárodního schromáždění. Nikdo o tom nepochybuje. Jenom dvě obecná pozorování. Jádrem práce parlamentu, každého parlamentu, je legislativa a kontrola exekutivy. Vaše instituce má také již dlouhou tradici přijímání deklaratorních rozhodnutí ve věcech veřejného zájmu. Já bych doporučil, abyste tento systém využívali úsporným způsobem, ta deklaratorní prohlášení. Ať už správně nebo špatně, je tady široce rozšířený pocit ve veřejnosti, že evropské instituce obecně se stále snaží rozšiřovat své pole působnosti britský tisk tomu říká mydleník. Ať už je to pravda nebo nepravda, tak to tak je a parlament by měl být opatrný, aby nepřiživoval tyto obavy. Druhá věc je, že v letech krize roky krize ukázaly, že mnoha rozhodnutí se uh, musí přijímat na úrovni Unie a musí být implementovány na jiné úrovni, tedy na úrovni členských států. Tato rozhodnutí se často týkají ekonomické a sociální politiky, které často jsou předmětem národních politických debat. A jsem přesvědčen, že v takových případech Demokratická legitimnost musí být zaručena na obou úrovních. To by mělo implikovat větší míru koordinace a dialogu mezi Evropou a národními parlamenty. Souhlasím s profesorem Dezvánem, že praktický efekt úsilí zatím není nijak přesvědčivý. Myslím, že tento parlament by se nad tím měl zamyslet a přistoupit k tomu jinak, najít nějaké mm, nové inovativní řešení. Myslím, že to může přijít jenom od vaší instituce. Neumím si představit, odkud jinud by to mělo přijít. A e, to je také další dimenze otázky vzájemné důvěry. Ty si budu docela stručný, protože Základní reflexe, to řekl i kolega Dezván, ta se odpovídá parlamentu a to dává určitou odpovědnost za práci komise, co se týká interní práce komise. A my všichni víme a já se domnívám a já jsem o tom i osobně přesvědčen, že komise je příliš velká na to, aby mohla fungovat efektivně jako kolektivní orgán. Také vím, že změny by vyžadovaly změny smluv a také by to potřebovalo fundamentální změnu vnímání v mnoha členských státech. Takže můžeme se jenom pokusit pracovat s komisí, o níž já si myslím, že je příliš veliká na to, aby mohla být optimálně efektivní. Pan Juncker představil tu strukturu klastrů, o tom už kolega Emanuelis hovořil. To je vnímáno jako způsob, jak omezit tu příliš velkou velikost. A domnívám se, že je to dobrý nápad lidská povaha je taková, jaká je a nikdo nevěří, že tento systém se bude zavádět snadno. Počet EG přítomných v komisi je docela vysoký, což reflektuje eh, vysokou úroveň nominovaných kandidátů na komisaře a ten systém se určitě nebude implementovat snadno, ale měli bychom se skutečně pokusit o to, upřímně pokusit o to, aby to fungovalo a parlament by měl tu iniciativu podpořit. Myslím, že předseda Juncker bude potřebovat tu podporu docela dost. Za druhé se domnívám, eh, že komise, aby byla efektivní, musí být schopná hlasovat. Myslím, že neustálé hledání koncenzu může být paralizující. Uh, a vím, že smlouva říká, že komise může rozhodnout prostou většinou, ale v praxi je to tak, že se už deset let nehlasovalo. Předpokládám, protože prostá většina by eh, při přihlédnutí k nevyváženému složení by to vypadalo, že to rozhodnutí není kredibilní. Myslím, že komise, nebo navrhoval bych, předpokládal bych, aby komise rozhodovala, když se to bude přát neformálně, tak, aby návrhy byly podpořeny velkou většinou. Co je velká většina, to musí být ještě stanoveno, ale návrh, který v komisi najde velkou většinu, by měl být závazný pro celé grémium. Není třeba měnit smlouvy, abychom se na tom dohodli. To je věc, kterou může komise zařídit eh, interně. Myslím, že implicitní veto ve stávajícím systému práce komise je v podstatě u kořenu těch eh, nepříliš efektivních kroků komise v posledních letech. A poslední věc ke komisi. Měla by být více přítomná i v metropolích národních států. Neměla by být ta rozhodnutí oznamována mluvčím členů komise za pultíkem Berlamontu. Myslím, že důležitá rozhodnutí by měla být vysvětlována, obhajována, vyargumentována v národních parlamentech, komisaři, v politických kruzích, stejně taky tváří v tvář médiím. To zřejmě nikdo příliš nepřivítá ve všech hlavních městech, ale myslím, že by se tak postupovat mělo, protože rozhodnutí potom budou méně vzdálená, možná budou vnímána méně invazivně veřejností a opět si myslím, že by to zvýšilo důvěru v evropské instituce, kdyby taková rozhodnutí byla vysvětlována přímo doma. Teď k diferenciaci. Celá řada jmen a konceptů od samého počátku Evropského společenství to je jeden z článků římských smluv a víme, že původní šengenská smlouva z roku 85 také o diferenciaci hovořila, stejně tak Maastrichtská smlouva byl další diferenciační krok s tou měnovou ekonomickou unii, z níž si opt-out vyjednali Británie a Dánsko. To byl v podstatě nový politický krok to byla velká část jednání o amsterdamské smlouvě. A to, jak je to dnes v Evropské unii, máme více rychlostní unii, která sleduje stejné cíle s různým časovým rámcem a také máme ale více úrovňový systém, kde některé cíle nezdílí všichni. To je tedy tak, jak na tom jsme dnes. Tyto koncepty jsou uznávány a považují se za neoddělitelnou součást politické reality Evropské unie dnešní dnů. Také to plyne i z postupného rozšiřování Unie, ale myslím, eh, že v očích mnoha poslanců tohoto parlamentu je, to, je tady určitá neortodoxní odchylka od normy. Diferenciace je něco, jako byl sex ve viktoriánských dobách. Víme, že to existuje, občas to i vidíme, občas to dokonce i provozujeme, ale stále to zůstává takové implicitně nezmíněné. Nehovoří se o tom a už vůbec ne v přítomnosti dám. Myslím, že je na čase učinit v této oblasti coming out. Měli bychom přijmout diferenciaci nejenom jako součást života, ale jako inteligentní, užitečnou a vítanou odpověď na rozmanitost podmínek, rozmanitost ambicí ve stále větší unii. Byl jsem nedávno v Londýně a Herman van Rompuy tam hovořil o tom, že Evropa má dvě srdce, jednotný trh a jednotnou měnu. Víme, že pro život není nic důležitějšího než srdce. A fakt, že něco má dvě srdce, jestli je to pozitivní, toť otevřená otázka, ale Měli bychom vědět, že tato dvě srdce jsou diferencovaná a myslím, že je to věc, kterou musíme mít na zřeteli a má to své institucionální dopady. Dopady byly zohledněny do určité míry na úrovni Evropské rady, protože teď máme samity eurozóny, a pamatuji si, že v roce 2008 to bylo považováno za zcela neortodoxní a nepřijatelné. Teď je to součást denního života. Na eh, úrovni rady se jedná eh, mezi ministry financí zemí eura, mají dokonce svého předseda, to znamená, tyto instituce se adaptovaly ve své práci na tuto diferencovanou situaci. Komise v podstatě hledá svou cestu do, v tom novém diferencovaném prostředí. Místo předseda, který bude mít toto v kompetenci, je v podstatě indikátorem toho, že instituce bere na vědomí svou diferenciaci. Myslím, že parlament by měl také svou měrou to reflektovat. Zda a jak eh, na to bude reagovat. Znali jsme případy, kdy Evropský parlament eh, se měl vyjádřit k právním aktům a politikám, které se týkají jenom eurozóny parlament trvá na tom, že je oprávněn zasahovat v těch eh, věcech jako jediný demokratický zástupce. To je docela rázné prohlášení. Podle mého názoru někdy eh, tato pozice může být i spochybněna. Evropský parlament by měl možnost adaptovat svůj se vnitřní uspořádání, tak aby odpovídal té víceúrovňové unii. Ale věc, kterou já bych chtěl říct, je, že si myslím, že nebude možné tento fakt ignorovat. Abych to uzavřel, tak chtěl bych říct něco k důvěře. Když se podívám zpět na docela dlouhou oblast konání Evropské unie, tak málo kdy tady byla taková velká míra nedůvěry. Tady nedůvěra mezi národními a unijními institucemi, nedostatek důvěry mezi evropskými institucemi, mezi sebou navzájem, nedostatek důvěry mezi členskými státy, mezi těmi, kdo jsou vnitř a venku, nedostatek důvěry veřejnosti ve vývoji Evropské unii a důvěra v politický leadership je také velice slabá. Možná jsme ztratili především sebe důvěru. Tento problém důvěry, a dal jsem tady pár příkladů nedostatku této důvěry, tak si myslím, že to brání optimálnímu fungování evropských institucí opravdu si myslím, že je taková míra nedůvěry rizikem pro evropskou politiku. Měli bychom s tím něco udělat a myslím, že tato instituce je na tom lépe než všechny ostatní, aby s tím mohla něco udělat, aby mohla reflektovat, jak budovat důvěru mezi evropskými institucemi. Parlament by měl navrhnout nějaké závěry, Měl by myslet na to, jaké jsou vztahy s národními parlamenty. To může být taky velká míra nedůvěry mezi různými úrovněmi institucí. Toto vytváření důvěry a rozvoj vzájemného důvěřování si by měl být primárním cílem této sněmovny. Děkuji. Děkuji vám. Myslím, že jsme tady měli tři skvělé prezentace, které se navzájem doplňovaly a Vím, že je pozdě, ale myslím, že všichni máme chuť do diskuse. Yes, indeed, thank you, chair. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také všem třem řečníkům. Já bych eh, se nejprve ohlédl eh, za tím, co tady zaznělo. Myslím si, že do určité míry se to dá říci o všech příspěvcích. Je to otázka důvěry. Myslím si, že právě tady vidíme jednu ze základních obtíží, konkrétně nespravedlnost v přidělování prostředků, nerovnosti, které v Evropě nejsou jenom hospodářské, nýbrž také ve vztahu ke statutu postavení přístupu k moci. To podkopává občanství. A zde bych rád reagoval na něco, co tady řekl kolega důvěra je částečně odrazem institucionální moci autority a transferu. A právě tady vidíme ztrátu důvěry. Lidé už nevěří, ať už v instituce, ať už nevěří ve způsob, eh, jak fungují, instituce vnímají jako nedostupné, vzdálené nebo dokonce nesrozumitelné. A je to právě v souvislosti s byrokratickým jazykem, který je naprosto nesrozumitelný. A tady bych eh, reagoval na to, co říkal pan profesor Desans. Parlament by měl být viditelnější doma v jednotlivých státech, ale v reálu, tak jak jsem se s tím setkal v mnoha případech v Maďarsku, lidi to prostě nezajímá. Média, na něž jste odkazoval, eh, prostě neakceptují Eh, to, že v symbolickém Bruselu eh, se vykonává skutečná most. Před deseti lety mě přesvědčovali, že tohle eh, nelze sdělit, že média nebudou reagovat. Mm, a je to součástí technokratického vyjadřování na straně jedné, ale na straně druhé také technokratického jednání, kterého se dopouštíme. V reálu se mi zdá téměř nemožné vystoupit nad kroužek expertů, kteří rozumějí hospodářské zprávě. A pokud tomu lidi nerozumějí, nebudou tomu ani důvěřovat. A já mám dvě otázky. Zmiňujete fakt, že Evropská unie nedokáže již vyvažovat eh, národní zájmy, eh, zmiňuje Janis. Co si myslíte, Eh, že se v důsledku toho děje s funkcí EU jakožto eh, funkce v rámci eh, řešení konfliktu. A myslím si, že právě řešení konfliktu patří k hlavním úlohám EU. A také, když jste hovořil o nových nov, normálech, a to vnímám s velkou podezíravostí, co si myslíte o politizaci? O jaké politizaci zde hovoříme? Nevysvětlil jste to, použil jste sice ten termín, ale nevíme, co jste tím měl na mysli? A co se týče konsolidace, a to je termín, který jste použil, hovořil jste o postupných inkrementálních změnách. Zcela jistě budete znát argumenty Francie Fukuyamy o e, politickém úpadku. E, a jakým způsobem jej můžeme definovat, tento rozpad institucí, když už toto nebude odpovídat eh, společenským změnám, politickým aspiracím a dekorelacím. A máme tady e, také důkaz v posledních volbách do Evropského parlamentu a máme tady důkaz také v tom, jak narůstají protievropské nálady po celé Evropě. A to jsou moje otázky. Děkuji, děkuji, Georgi. Ehm. Bardzo dziękuję za te wystąpienia. Já mám... Děkuji mnohokrát, děkuji řečníkům za jejich vystoupení. Pane Nezdovsky, tedy mám připomínku a návrh. A týká se to prvního vystoupení, které jsme slyšeli. První řečník hovořil o obavách na periferii Unie o různých krizích a podobně, ale já si nemyslím, že to platí. Pokud nehovoříme o Francii jakožto periferii. Lidé na východě Evropské unie mají obrovský zájem o další integraci. A nemyslím si, že taková obava existuje, že by mohla podkopávat Evropskou unii. Ale skutečný zdroj krize, podle mého názoru, a to by mohlo vést k výraznější nestabilitě. Je krize sociálního státu mezi bohatšími členy Evropské unie. A právě toto bylo příčinou krize v roce 2012. A přesně to také vedlo ke krizi v některých zemích. Musíme nazývat věci pravými jmény. Eh, krize se šíří z, chud, z bohatších států, nepochází ze států, které by byly na okrajích Evropské unie. A nyní se dostáváme k nové instituci, nové komisi a novému předsedovi komise, panu Junkerovi. A zda komise bude silnější, výraznější nebo ne. Ano, samozřejmě eh, samotná osobnost pana Junkera jakožto předsedy komise Mhm, pak ehm, máme pana Tuska jakožto předsedu rady. Měli bychom si uvědomovat společné prvky, které mohou snadnit spolupráci. A myslím si, že tady bychom mohli odkázat na oblast, kde bychom mohli sledovat způsob, jakým by mohla komise lépe spolupracovat. A no nyní se dostávám k Evropskému parlamentu. Nemyslím si, že by politické strany Evropy vedly své diskuse v členských státech Unie, protože pokud se po nich rozhlédnete, zjistíte, že tam probíhají diskuse o alternativách národních politik a politických stran. A když hovoříme o změně smlouvy, co naopak transparentnost Evropského parlamentu. Je Evropský parlament vnívá vnímán jako méně transparentní než řada parlamentů jednotlivých států. A teprve nedávno jsme se zaměřili na způsob, jakým se jmenuje Evropský ombudsman. Ten postup nebyl až tak jasný a předseda komise Juncker, nevím, zda, eh, jak byl jmenován, nevím, zda ten způsob byl tak dokonale transparentní a zcela jistě máme odpovědnost vůči veřejnosti. A také víme, že některé cíle se nedaří plnit. Musíme tedy být transparentnější. Děkuji všem třem řečníkům za jejich podněty. Bohužel jsem zde nemohl být přítomen celou dobu, protože jsem dával rozhovor. My si přejeme parlamentní demokracii. A už zde bylo zmíněno, že ta postava takzvaného špicen kandidáta nás posunula opravdu dopředu. Teď je otázka, jak to zajistit eh, pro rok 2019, abychom se postarali o to, že to nebyla nějaká jednorázová jepičí akce, ale že se to bude opakovat. Já mám nějak evropské svoje názory na tuto věc. My vlastně nemáme jednotné evropské volby, my máme 28 jednotlivých voleb a zde kolega jasně říkal, e, co to znamená špicn kandidát. V Británii nebyl žádný. Takže jak se postarat o to, aby takový špičkový kandidát byl opravdu špičkovým kandidátem pro 28 zemí. Eh, v tom návrhu ústavní smlouvy jsme měli nápad tzv. legislativní eh, rady, to potom padlo. Otázka je, eh, jak zreformovat radu, možná i bez změny smlouvy, zda by rada pro obecné záležitosti nemohla lépe jednotlivé rady koordinovat, protože těch rad máme nějakých 16, každá si pracuje na svém a není to tak úplně prokoordinované, možná, že tady je určitý nedostatek. Momentálně zde není nálada která by šla směrem změny smluv, ale měli bychom vést kolektivní debatu, protože vedeme fragmentované vnitrostátní politické debaty, ale nikoli jednotnou debatu. Máme nějaký nástroj, nějaký fo, nějaké fórum, kde bychom diskutovali e, budoucnost Evropy a potom by se prostě vidělo, jaký by v to eventuálně vzešel závěr pro novou smlouvu. Bohužel tedy nemáme žádnou kolektivní diskusi. To je a to je mi líto. V době krize jsme byli velice introvertní a teď je kolem nás řada krizí, ukrajinská, od ukrajinské krize až po islámský stát, je to celá řada velkých výzev. A co to znamená, tento obrovský vnější tlak na Evropu, co to znamená pro legislativu? Děkuji. Děkuji, pan Katrugalos. Děkuji za zajímavé prezentace vám všem. A byly to prezentace velmi jasné, zvláště prezentace panu Emelidise, která se zaměřovala na eh, vyváženost institucí a mezivládnost. To je velice důležité také z hlediska převažující úlohy Německa v novém nastavení a z toho vyplývajícího deficitu demokracie. Asi si vzpomenete, jak E, na něco, co prezident Sarkozy také zmiňoval, e, tedy e, rozhodnutí rady následujícího dne. A uvědomme si, že toto nemůže pokračovat bez toho, aniž by byla dotčena legitimita Evropské unie zásadně. Chci se zeptat pana profesora Dezvana, zda jeho návrh na posílenou spolupráci Ehm, a návrhy na diferenciaci třeba nemohly eh, ještě problémy prohloubit a zda by nevedly k vytvoření dvourychlostní Evropy. A tím zda by nemohly podkopat soudržnost a nakonec politickou legitimitu evropského projektu. A na závěr eh, chci požádat pana Emanuelidise, o to, aby nám vysvětlil, jakou úlohu budou sehrávat e, lidská práva, tak jak to popsal. Vzpomenete si, že komisař Katajnen řekl, že charta základních práv se netýká zemí, které mají e, úsporné programy a na něž dohlíží trojka, protože podle jeho názoru programy memorand nepředstavují právní předpisy Evropské unie, a tak eh, tam charta neplatí. Eh, pro mě je to šokující tvrzení, protože eh, po zapojení se do Unie existují také základní pravidla, základní práva a my bychom od očekávali naopak vzestup lidských práv a teď vidíme jich soumrak. A to je zarážející. Proč tato eh, absence eh, základních práv eh, přechází do normálu? To mi nahání strach. Děkuji, Max Anderson. Profesor Svon. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěl požádat pana profesora Dezvána, jestli by mohl trochu detailněji pohovořit o tom návrhu změny smlouvy, aniž by to bylo podpořeno všemi členskými státy. Mohlo by to tedy potom stoupnout v platnost, ale nebylo by to potom v účinnosti v těch zemích, které by to vetovaly. Ano, já jsem velký zastánce flexibility a variabilní geometrie, ale kdybychom měli Evropskou unii, kde určité členské státy by byly členskými státy na základě Maastrichtské smlouvy, jiné na základě Lisabonské smlouvy. Tak by to možná bylo až příliš mnoho toho dobrého. Ona v, e, ve smlouvách je celá řada pravidel, která těžka můžete aplikovat nějak jinak, například e, rozdělení hlasů v radě. A to je jenom jeden z mnoha příkladů. Takže jak byste řešil takovýto problém? Eh, grazie, presidente. Io volevo far... Děkuji, Mercedes Bereso. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já mám otázku A pak přejdu k politickému pohledu. Otázka je pro pana Dešutéteho. Je faktem, že by se parlament mohl snažit eh, uspořádat variabilnějším způsobem, ale vzhledem k tomu, že poslanci jsou voleni přímo, A tedy nezastupují vlády jednotlivých zemí, ale spíše eh, občany Evropy jako celek. To je něco, co nemusí být úplně zřejmé. Eh, tak to celou věc komplikuje, protože práce europoslance vychází z toho, že zastupuje Unii, nikoli jenom vlastní zemi. A vzhledem k tomu by mě zajímalo, jakým způsobem bychom se mohli zorganizovat, abychom mohli diskutovat o některých záležitostech. Měly by proběhnout dvoje volby, respektive dvoustupňové volby do Evropského parlamentu a to by zcela jistě celou situaci zkomplikovalo. A pokud se podíváte na úlohu parlamentu v institucionálním uspořádání, tak i já o tom uvažuji a nemám odpověď. A dále máme Evropský parlament, který podle Lisabonské smlouvy zavedl určité změny. Máme politické frakce, politické skupiny, které jmenují kandidáty Tento evropský politický boj se ještě výrazně politizoval. A myslím, že občané to tak zatím nevidí, protože to nastalo teprve poprvé. Ale nevím, zda to vyvolá změny ve způsobu, jak instituce fungují. Pokud ano, tak samozřejmě příště toto jmenování ze strany parlamentu bude důležitější protože budoucí představitelé, aby se mohli stát kandidáty jménem svých politických stran, skupin, budou muset projít rigoroznějším a političtějším procesem. Jde tedy o to, Když se podíváme na současnou smlouvu, respektive její budoucí možnou formu, jaké změny by tam měly být provedeny? Předseda komise má novou úlohu, ale jaké změny to vyvolá se, ve složení kolegy a komisařů z hlediska jejich pravomocí? Máme tedy, zaznamenáváme jistou politizaci. A samozřejmě Evropa v minulosti byla vnímána jako byrokracie, ale tak tomu dnes již není. Samozřejmě přístupy k Evropské unii jsou již nikoli byrokratické, ale spíše politické. Zatím se nám nepodařilo nalézt řešení krize a naši ob, naše občany nezajímá rozdělení pravomocí mezi institucemi. Je to pro ně irrelevantní. Co je však zajímá, je, že se nám nepodařilo nalézt odpověď na krizi. A to je spíše politická záležitost, nikoli pouze úřednická. A kladu si tedy otázku, zda bychom neměli přejít k výraznějším pravomocem, zda bychom neměli lépe fungovat ve stávajících smlouvách, tak abychom dokázali reagovat na očekávání našich občanů. Já si myslím, že naši občané by měli mít, chtějí mít možnost zasahovat do hospodářství ehm, a nabídnout odpovědi. Já myslím, že jsme se odsunuli od byrokratické Evropy a že kritika občanů je nyní spíše politická. Probíhají uh, unavná jednání Evropské rady, která se snaží uzurpovat veškerou moc do svých rukou ale institucionálně samozřejmě nemá pravomoc, aby našla skutečné odpovědi. Systém mezivládní spolupráce ani tyto odpovědi nalézt nemůže. A podle mého názoru eh, to je jádro problému. Nemyslím, že by Evropa v současné době byla vnímána jako byrokratická, ačkoliv eh, novináři eh, toto často zmiňují. Myslím si, že pro občany je důležité nabídnout politické odpovědi a to se nám zatím neřadí. Nyní je to již eh, otázka politická, nikoli technická. Děkuji vám za slovo a děkuji vám zvláště za ty velice zajímavé přednášky, které jsme zde vyslechli. Existuje společná linie. A sice, že nyní by nebylo přiměřené přepracovávat smlouvy. To by asi bylo vhodné. Přesto mám pocit, že od všech přednášejících zaznělo, že existují určité politické problémy a rizika spojené právě s tím postupem změny smluv. A to vede k tomu, že by se diskuse měly soustředit na možné drobné eh, kroky ke zlepšování, které by byly na místě. A dovolte mi otázku v této souvislosti. Tyto drobné institucionální rozvojové kroky budou dostačující pro to, aby řešili problém, kterému čelíme. Na jednu stranu zde máme problém krize, která musí skončit, a na druhou stranu jde o spolupráci, o důvěru a o zlepšování legitimity. A potom se musíme také podívat na institucionální rozvoj posledních let. A já musím říct, že když se na to podíváte, jak se instituce rozvíjely v posledních letech, a potom řeknete, že situace se zlepšila, aniž by se například zmínila Evropská centrální banka, tak mě to udivuje. Já myslím, že to je zmatečné, protože když si uvědomíme, že zasedání rady trvají celé hodiny a hodiny, a my si myslíme, že to přispěje k ukončení krize, no tak jsme na omylu. Kroky Evropské centrální banky ukazují, že to, co se dělá pro řešení nebo ukončení krize, není dostačující a proto potřebujeme lepší demokratickou legitimitu. Mario Draghi vystupuje každý týden v médiích a lidé se čím dál tím více ptají, jak to, že o tom mluví zrovna Draghi, jaká je jeho politická legitimita. A nyní se dostávám ke své otázce. Jaký institucionální vývoj je možný takový, aby neřešil jenom drobné problémy, ale takové vývojové kroky, které by také zlepšily legitimu, demokratickou legitimitu EU a řešení krize. Děkuji, máme teď asi čtyři minuty, abyste zareagovali. Ono, prosím, abyste se vy mezi sebou dohodli a rozhodli, kdo bude hovořit první. Děkuji. Je trochu složité odpovědět na tolik rozmanitých otázek. Věc, která se tady stále objevovala, zjevně jsou ještě poslanci, že, kteří si myslí, že je možné jednat o nové smlouvě. Já si myslím, že to možné není. Pro mě je to nemyslitelné z politického pohledu, aby to 28 států ratifikovalo jakoukoliv smlouvu ať by byl její obsah jakýkoliv. V určitých zemích na to potřebujete referendum, v mé zemi ne, u nás je to zakázáno ústavou, ale někde je referendum potřeba, třeba ve Francii. Francouzský prezident má teď minimální podporu. Opravdu si myslíte, že prezident s takovou mírou podpory je schopen prosadit schválení smlouvy. Já si prostě neumím představit, že by smlouva byla schválena všemi členskými státy, takže proto se soustředím nikoliv na maličkosti, oni jsou docela důležité věci, které je možno udělat ve stávajícím institucionálním rámci. Paní Breso se ptala, co parlament může udělat, aby se adaptoval na tu diferenciaci. Uh, Pan Barroso to navrhl. On řekl, že by mohl být eh, výbor, který by se věnoval eh, otázkám eura. Možná by to stálo za zvážení, tahle myšlenka. To, že každý poslanec eh, Eh, reprezentuje Unii, je pravda, ale jde o otázku hlasování na plénu. Otázka je, co je základní prací eh, tohoto parlamentu a co dělá komise. Komise předkládá všech jeden z nejstarších evropských parlamentů, ten nejstarší krom islandského, má podobný problém, britský problém, to je problém, že skočtí členové parlamentu hlasují o anglickém právu, zatímco angličtí poslanci nehlasují o skotském právu. Já úplně přesně nevím, jak si to Britové vyřeší a je to jejich věc, ale to je podobný problém. Já si myslím, že je možné najít řešení tohoto problému. A problém dvou rychlostí. Vím, že je to velice citlivé v mnoha částech Evropy, ale víte, to je prostě fakt. Máme to. Nemáme jenom více rychlostní, ale i více úrovňovou. Máme situace, kde nejsou podobné cíle a podobné ambice, třeba v, v souvislosti s eurem. Takže to je prostě fakt, na který se musíme, s kterým musíme žít a musíme se uh, Eh, tomu přizpůsobit. Pan Leinen hovořil o špicn kandidátech. Já jsem přesvědčen, že takový kandidát, takový ti, takovýto kandidáti budou i v příštích volbách a vím, že šéfové vlád sledují velice bedlivě proces, jak jsou tito špicn kandidáti jmenováni mohli ještě slovíčko k těm technikálím. Ano, je to technická otázka. Politika je vždycky technická. Národní rozpočet je technická věc. Nehovořím teď o belgické politice, ta je velice komplexní, ale abych byl upřímný, myslím, že to patří prostě k tomu jobu politika, aby vysvětlil složité věci jednoduchými slovy. Myslím, že každá z našich institucí, včetně té vaší, by měla zvážit, co se dá udělat, aby mohlo aby se obnovila důvěra v členských státech mezi institucemi, mezi parlamentem a radou a aby podezření, která, která mají členské státy ve vztahu k parlamentu a komisi, neříkám, že mají pravdu, ale myslí si to, tak aby ta podezření eh, byla omezena. Je tady celá řada praktických opatření, která by přispěla k podpoře důvěry důvěry národních parlamentů, ostatních institucí, veřejnosti a tak dále. Děkuji. Kdo je další? Um, Já se omezím jenom na čtyři postřehy protože tady zaznělo tolik otázek. První se týká expozice parlamentu na úrovni jednotlivých států, aby byl parlament viditelnější eh, s tím, že to lidé nebudou akceptovat. Na jednu stranu máte pravdu, že eh, poslanci reprezentují Evropu jako takovou, na druhou stranu musím říci, že průměrně byla účast ve volbách nad 40% ale samozřejmě eh, byli bychom méně spokojeni, kdyby klesla pod těch 40% a zároveň, kdyby klesla výrazněji, byla by to politická katastrofa pod 30%, protože to by znamenalo, že občané Evropy neuplatňují své právo volit eh, volit a přitom mají odpovědnost, jak tedy eh, zmenšit vzdálenost mezi institucemi a občanem. Ehm, odpovědnost za to nesou především politikové v jednotlivých státech, ehm, Představitelé vlád těch států a podobně, ti by se měli snažit zaměřovat vždycky na rozměr mezinárodní vrstvy vládnutí a odpovědnosti měli by vysvětlovat, čeho dosáhli i tehdy, když třeba prohrají v nějaké diskusi, měli by být co nejblíže svým občanům ale myslím si, že i tento parlament může udělat víc a nejenom v technických aspektech z hlediska jednotlivých legislativních návrhů, ale konkrétně u veřejných slyšení. A to především e, z hlediska národních parlamentů, tak, aby si získali e, pozornost médií. Tam mají velký význam. Ale také mimo e, vůči zainteresovaným subjektům, občanům, organizacím a podobně je to velmi důležité a nezbytné. Joe Linen tady zmiňoval jednu věc a já bych tady rád doplnil slo k tomu, co řekl pan kolega, eh, jakým způsobem ukončíte diskusi o schválení komise jakožto orgánu. Já myslím, že myšlenka těch špicen kandidátů ten byla naprosto geniální, ale zároveň vedla k politizaci evropského institucionálního rámce a pokud na základě těch slyšení, která nyní probíhají, vznikne představa, že jsou příliš spolitizovaná a nezaměřují se už na věcné aspekty, protože to je něco, co bych rád zmínil, tak nakonec budete hlasovat eh, pro komisi jakožto celý orgán, tak to bude problém, i když ne zrovna katastrofa. Já si myslím, že se něco podobného bude opakovat v budoucnosti a to, to opakování bude už těžší. A co se týče posílené spolupráce, sdílím váš názor, že to může ovlivnit stabilitu a soudržnost. Ale nezapomínejte na to, že posílená spolupráce je zásadou, která se aplikuje v kontextu plnění cílů smlouvy, k níž se zavázali všichni, všechny členské státy a je to poslední možný nástroj, který je k dispozici. Akceptujeme tedy, že Evropská unie nemůže postupovat dopředu a nebo budeme akceptovat, že prostě tento mechanismus dvojí rychlosti, nebo jak už jej nazveme, prostě zavedeme do praxe. A je to také v zájmu Unie, abychom se zaměřili právě na tyto požadavky důkladněji, protože byly zakotveny již v Amsterdamské smlouvě a také e, z hlediska rozšíření Unie o 12 členských států střední a východní Evropy, tak samozřejmě, že to bylo přijato s určitým podezřením, podezíravě a měli bychom zvažovat další kroky, jak Unii posunout dopředu. A to neznamená, že ti, kteří zaostávají, by nemohli eh, do Unie vstoupit v budoucnosti. Samozřejmě ta možnost by tu být měla v praxi a měli bychom zavést výraznější flexibilitu. A pane Andersne, to je vlastně stejný argument, pokud jde o změnu smlouvy. Váš názor sdílím plně a když jsem působil na ministerstvu zahraničí, tak jsme hájili jednotu, jednotnost, protože to je něco, co je odpovědností všech členů Unie. Ale jak jsem zmínil, v mezinárodní smluvním právu je to již akceptovaný princip a je v zájmu Unie dosahovat pokroku. Pro mě je tedy lepší, samozřejmě členské státy mohou mít opt-out nebo výjimku nebo jakkoliv, v dánském případě eh, oblast prostoru eh, svobody, spravedlnosti eh, je naprosto rozumné, že tedy Unie může umožnit těm, kteří ten krok chtějí učinit, je učinit společně, ale nenutí k tomu nikoho. A pokud samozřejmě budeme konfrontováni s takovou situací, že prostě zabráníme tomuto kroku všem těm ostatním státům, tak samozřejmě budeme muset uvažovat znovu. A ten počet uh, se eh, stane náročnějším. Já jsem pro rozšíření Unie, ano, ale nemůžeme očekávat, že v každou chvíli bude každý stát ochoten učinit podobné kroky, ale měli bychom alespoň zvážit jeho cíle. A myslím si, že o tom budeme muset uvažovat do budoucna, o těch výhodách a nevýhodách a akceptuji, že jsou nevýhody. Děkuji. Ještě pan kolega Emanuelidis, pět minut, pět bodů. A já budu tedy stručný a nezmíním úplně všechno. Diferencovaná integrace. Jak už bylo řečeno, už máme diferencovanou Evropou, máme ji nějakou dobu a opravdu máme integraci různé úrovně, ale je to věc, kterou musíme být opatrní. Opatrní, aby nedošlo nějakému nedobrovolnému vzdalování se, tak aby periferie se nedostaly tak daleko, že už nebudou schopny držet krok. Neměli bychom mít eurounii a tak dále. To by mohlo vést k oddělení. Já si nemyslím, že eurozemě jsou tak koherentní, aby mohly vytvořit vlastní uh, skupinu. Za druhé, co se týká role národních parlamentů, ano, potřebujete více spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty a také potřebujete mít výraznější roli národních parlamentů. Nehovořím vůbec o nějakých nových institucích, to ani omylem, ale jde o integraci národních parlamentů do tvorby evropské politiky a implementace národních států a doporučení v členských státech, to je přesně to, co národní parlamenty mohou a mají dělat větší měrou. To je věc, která by se dala udělat. Za třetí, role parlamentu, Evropského parlamentu. Myslím, aby se zjistilo, jakou roli má Evropský parlament hrát, tak by se mělo rozlišovat. Tady jsem zase u té diferenciace. Rozlišovat mezi různými členy Evropské unie něco se dá rozhodnout jenom případ od případu. Příklad. Kdyby v budoucnosti mělo být co se jako fiskální opatření, které se netýká všech členských států, tak si umím představit, že až by Evropský parlament posuzoval toto opatření, tak by se to týkalo států, které pod to opatření budou spadat. Je potřeba to řešit případ od případu. Za čtvrté, role Německa. Ano, Německo hraje vůdčí roli, ale bylo tlačeno do té situace, aby bylo ve vůdčí situaci. Pokud si vzpomenete, před pár lety mnozí říkali Německo, prosím, chopte se odpovědnosti, prosím, udělejte, prosím, pomožte. Ta krize se stále zhoršuje a Němci na počátku nechtěli tu vůdčí roli. V určité chvíli se jí chopili a ostatní začali říkat, no ale to my nechceme. No a teď je ta situace, že Německo je v té vůči situaci, vůčím postavení, je to těžké pro Unii i pro Německo a je třeba najít cestu, jak Němcům pomoct v té vůči roli. Je třeba to vybalancovat ze strany ostatních členských států, třeba i Francii. A poslední věc, co říkal Filip, co říkal pan Šepflin, Tady byla zmíněna různá jména. Hovořilo se o nedostatku důvěry, hovořilo se o nerovnostech. Já jsem hovořila o fragmentaci, ale hovořili jsme o podobných věcech. Co dělat? Jak se popasovat s tou upadající důvěrou, s fragmentací? To je fragmentace mnohého, dru- mnohého druhu, socialistická, politická, mezičlenský, členskými Jak k tomu přistoupit? Já se snažím o tom přemýšlet, ale žádné jednotné řešení to nemá. Bude se muset jednat nový balíček mezi členskými státy, tak aby to bylo vyváženo mezi členskými státy. Je třeba, aby každý definoval, co je důležité pro něj, aby se definovalo, co je důležité pro všech 28. To bude strašně politické jednání o balíčku. Hmm ale jde o to, aby to vyhovovalo různým divergujícím národním zájmům, aby se zase zblížili. Já jsem nesledoval, co říkal pan Katajnen, který bude mít v kompetenci lidská práva a další oblasti, ale rozhodně to není špatná cesta. Jde o to e, posílit to, co nás spojuje. Jde o, to, o ta základní sociální práva, která tady budou vždycky je třeba vědět, že je určité nepodkročitelné minimum, které tady bude vždycky. A to pak usnadní tu situaci. Nikdo nemůže spadnout pod, toto, pod tuto úroveň. Také by to mohlo zahrnovat eh, nový projekt, který v minulosti mohl i fungovat, ale třeba ten projekt bude třeba energetická unie, kdo ví. Děkuji všem řečníkům. Bylo to pro nás velice přínosné. Děkuji, že jste přišli. Kolegové, poslední oznámení. 6. listopadu se sejdeme znova. Zítra máme slyšení. Doufám, že se dostavíte v hojném počtu. Děkuji vám.